Monsieur le Président. Pane předsedo, dámy a pánové, eh, prosím, utište se, abychom mohli zahájit. Rád bych přivítal všechny účastníky této schůze výboru TAX, což je zároveň i meziparlamentní konference. A především zde vítám pana předsedu Lizenberka, zástupce nizozemského předsednictví a a e, finančního výboru e, nizozemského parlamentu a všechny zástupce příslušných hospodářských e, či finančních výborů národních parlamentů. Máme zde 20 zemí, které zde jsou zastoupeny a celkem 37 různých komor, různých parlamentů a bylo by nás daleko více, pokud by neexistovaly určité problémy s harmonogramem vzhledem k volbám v některých zemích, které proběhnou či proběhly a i z důvodu těch tragických událostí na letišti Zaventem, takže to jsou ty příčiny menší účasti. Seznámili jste se s pořadem jednání. A pokud nejsou námitky, tak lze tento pořad jednání považovat za odsouhlasený. Bod 2. Sdělení předsedy. Takže jak všechny eh, eh, schůze eh, výboru tax jsou veřejné a přímo vysílané na webu. Všechny jazyky, tedy úřední jazyky Evropské unie, zde lze používat, já také hovořím mateřštinou a každý z vás má tuto možnost rovněž. A také bych ještě rád připomněl, že mandát našeho dočasného výboru TAX byl prodloužen až do konce června, takže poté, co jsme vydali první závěry v prosinci minulého roku, tak výbor TAX eh, předloží své definitivní závěry na konci července. Omlouvám se, není to červen, ale červenec. Také připomínám, že 28. dubna uspořádáme seminář o e, různých studiích, které, e, o které jsme požádali e, naše politické oddělení. A také připomínám, že dnešní schůze bude ještě doplněna, bude poté následovat další meziparlamentní schůze, na kterou zvu eh, zde zastoupené národní parlamenty, tedy 28 států, ale také i parlamenty všech zemí, asi 80 jich je, eh, které zapojilo OECD a které participují na eh, přípravě závěru tzv. BEPS Action Plan. A eh, takže to je v Paříži za pár týdnů, kdy se to bude chovat, chonat a bude to opět další příležitost, abychom po té výměně názoru zde, tedy mezi Evropany, abychom mohli i si vyměňovat názory, pocity, náměty se zástupci všech ostatních států přidružených, zapojených do této aktivity. Takže potom ještě musíme schválit zápis ze schůze, která se konala 14. 15. března a 20. března. Pokud nejsou námitky, nebudou předloženy do konce schůze, tak tyto zápisy se budou považovat za přijaté. Ještě pár rychlých slov úvodem abych připomněl cíl této schůze a kontext, ve kterém probíhá. Chce poděkovat panu Pitovi Rizebelkovi, který je eh, předsedou eh, eh, stáleho tedy hospodářského výboru nizozemského parlamentu a Eh, Peter tady nebude eh, moci zůstat celé odpoledne, ale určitě eh, je mm, velice důležité, abychom vedle abychom zde měli tedy zástupce parlamentu, Národního parlamentu, jehož země předsedá teď. A ještě jednou chci poděkovat všem za účast a z 20 eh, parlamentů, tak 10 zde eh, je zastoupeno na úrovni vysokých funkcionářů, předsedů či místopředsedů a každému z předsedů eh, hospodářského finančního výboru daného parlamentu dáme pět minut. Také chci i poděkovat francouzskému národnímu schromáždění a House of Commons Spojeno království, které Mm, předložili písemné materiály v rámci příprav této měny názoru, což je k dispozici online elektronicky. A samozřejmě bych rád i vyzval ostatní parlamenty, pokud si budou přát, aby případně také po této schůzi nám předložili své písemné vyjádření. Pochopili jste, o co asi tady jde. Jde o to, abychom eh, zjistili názory národních parlamentů, mm, názory na veškeré ty návrhy či normy, které byly přijaty, které se týkají boje eh, proti daňovým únikům ze strany národních společností, tedy všechny ty materiály, dokumenty, které byly přijaty za posledního roka půl po na eh, skandál LuxLeaks a nedávno tedy po skandálu Panama Papers. A, eh, takže tady, ale to se týkalo spíše zdaňování fyzických osob a ne eh, právnických osob. Pokud jde o zdanění právnických osob, tak tady jde o spravedlnost v daních, ale také jde o dobré fungování a jde o hospodářskou soutěž, která tímto může být mezi podniky narušena. Samozřejmě to je zcela zásadní pro řádný chod eh, jednotného trhu 28 států, ale také to důležité pro naši konkurenceschopnost vůči ostatnímu světu. Již byly, byla přijata určitá doporučení ze strany G20 a OECD na konci, OECD na konci minulého roku a v Evropské unii první rozhodnutí bylo přijeto za lucemburského eh, předsednictví směrnice o vzájemné výměně rulings, těch eh, tedy různých eh, daňově výhodních režimů. A potom i Evropská komise předložila návrh, takzvaný balíček ATAP. A to je balíček, eh, který teď se studuje eh, v Radě ministrů za nizozemského předsednictví. Evropský parlament také i předložil určitá doporučení, která jsme poslali rady ať jde o pravidla, která případně by se aplikovala uvnitř EU, především eh, jde o harmonizaci eh, daňového základu podniku, anebo ať jde o celosvětová pravidla a zde víceméně parlament respektuje doporučení přijatá ze strany OECD. A, takže Evropská komise předložila svůj balíček a O tom my zde budeme jednat v druhé polovině roku. Pokud o toto téma, tak Evropský parlament nemá přímou pravomoc daně, to je v národní kompetenci, tedy je to především věc vaše národních parlamentů, ale my máme pocit určité odpovědnosti, povinnosti, to znamená organizovat podobné akce, tak aby každý z vás mohl předkládat své názory, analýzy, náměty a vyměňovat si je s ostatními. A vlastně my chceme i vám pomoci, abyste pochopili, jak národní rozhodnutí mají zároveň evropskou či celosvětovou dimenzi. A samozřejmě, ale to závěrečné rozhodnutí je na každé zemi. A e, tady zde pokud jde o komunitární kompetenci, tak tady platí jednomyslnost, takže nelze eh, přehlasovat eh, nějakou zemi. Naše role je tedy pouze v tomto, ale i tak si myslíme, že podobné akce jsou důležité, protože potřebujeme se dohodnout na maximum témat uvnitř EU, a i vůči našim partnerům, Spojeným státům a zemím OECD, tak potřebujeme mít, pokud to půjde, vždycky společné stanoviska. A i máme v úmyslu, že naše, naš, náš výbor v květnu pošle vyšle delegaci do Spojených států. Jsme teď v kontaktu s americkým kongresem, tak aby američané také eh, v podstatě pracovali na stejném základě doporučení OECD a případně, abychom eh, měli stejné názory přes Atlantik. Na dnešní odpoledne ještě bych nejprve požádal pana předsedu, aby nejprve přednesl krátký úvod, poté generální tajemník pro eh, fiskální záležitosti z Evropské komise, pan Quest, který také sedí tady, na pódiu, tak nám řekne, jaký je stav eh, vyjednávání o posledním návrhu komise. Děkuji panu Kvestovi, že přišel a poté dáme slovo na pět minut eh, každému ze čtyř předsedů výborů, těch výborů, kteří nás postili eh, svoji přítomnosti především z řeckého parlamentu, z italského senátu, maďarského parla, eh, dolní komory Maďarska a potom ze Senátu Polska. A podle té naší tradice podobných eh, meziparlamentních jednání, tak pokud budete si přát slovo, tak vyplníte formulář a dostanou vždycky slovo dva eh, národní poslanci na jednoho evropského. Takže děkuji za pozornost a teď dostane slovo Petr Wissenberg. Děkuji. Děkuji, Mr. Lamassur. Dear colleagues, Děkuji, pane Lamasure, vážení kolegové, dámy a pánové. Dovolte mi začít tím, že bych poděkoval zde kolegovi Elenu Lamasurovi za uspořádání této schůzky s národními parlamenty a za to, že eh, mě umožnil učinit zde jakýsi úvod. U oběda jsme měli možnost eh, začít s výměnou názorů na témata dnešní schůze. A už teď mi je jasné, že e, dnešní schůze je velmi dobře naplánována. Nejen, že Evropská komise vydala několik relevantních návrhů a komuniké v posledních týdnech a měsících, ale samozřejmě zde jsou také zprávy o Panama Papers. Takže dnes zde mluvíme o velice vážné věci. Já jsem přesvědčen, že v Evropské unii není parlament, kde by se otázky zdanění a nedávného vývoje v této oblasti nedostaly vysoko na pořad jednání. Jako předseda výboru pro finance v holandském parlamentu bych se s vámi rád podělil o poznatky z politické činnosti nizozemské vlády a reakce nizozemského parlamentu. Nejprve tedy vláda v Nizozemsku. V dopise parlamentu 2. června 2015, tedy v loňském roce, holandská vláda zaujala jasné stanovisko v oblasti řešení vyhýbání se daňové povinnosti, zejména ze strany nadnárodních korporací. A zároveň řešila eh, setrvání atraktivního klimatu pro biznis. Vláda se zavázala úzce spolupracovat v rámci OECD a EU, bojovat proti vyhýbání se daňové povinnosti. A v tomto dopise ukázala, ve kterých oblastech chce být jaksi předjezdcem. Konkrétně zvýšení transparentnosti, například tedy výměna informací mezi daňovými orgány a výměna rozhodnutí mezi daňovými orgány. Za druhé, posílení pokynů pro eh, ceny transferu OECD. A za třetí, pozměnění stávajících daňových smluv a rozšíření kapacit daňových orgánů v třetích zemích. Dále řekli, že zneužívání je potřeba zabraňovat na multilaterální úrovni tvrdou legislativou. Příklady jsou například různé hybridy, preferenční režimy anebo speciální dohody. A nakonec holandská vláda chce posílit svou politiku například v oblasti bilaterální e, sítě daňových dohod, a e, v podobě také jaksi e, jistoty do budoucna. 5. října, kdy byla zveřejněna zpráva OECD, holandská vláda potvrdila svou podporu v této věci. Podporuje nové standardy reportingu OECD, automatickou výměnu informací za účelem zvýšení transparentnosti a také country by country reporting. Jako stávající předsednictví Rady EU naše vláda uvedla, že hledá kompromisy a pracuje na řešeních pro všechny země EU, které se s tímto problémem chtějí popasovat a zároveň eh, chce zachovat rovné podmínky a atraktivitu pro mezinárodní biznis. Dále, jaké byly reakce holandského parlamentu? Holandský parlament zaujal celou řadu majoritních pozicí. Dovolte mi zmínit šest konkrétních návrhů, které byly přijaty v našem parlamentu. A to může být relevantní pro dnešní naši diskusi. Za prvé, parlament apeloval na vládu, aby naléhavě vypracovala plán a aby jak si zachovala atraktivitu investičního prostředí v Holandsku pro mezinárodní biznis, a to odpovědným způsobem. Za druhé, parlament žádá o rozdělení toho e, balíčku ATOP, Anti-Tax Avoidance Package, na dvě části. Část OECD a část EU. Což je v souladu s návrhem e, Německa, který padl v průběhu, v průběhu zasedání Rady ECOFIN 12. února. Za třetí, parlament požádal o studie dopadu jednotlivých komponent směrnice anti-BEPS, a to v souladu s návrhem Finska, Lucemburska, Belgie a dalších, rovněž na zasedání Rady ECOFIN 12.2. Za čtvrté, parlament požádal vládu, aby se snažila dosáhnout dohody na balíčku ATOP v rámci Rady ECOFIN znamená stále v tomto semestru ještě během holandského předsednictví. Za páté, parlament potvrdil snahy vlády o prosazování celoevropsko-unijního reportingu zemi od země. A za šesté, parlament potvrdil snahu vlády o prosazování černé listiny EU daňových rájů a prosazení sankcí EU vůči těmto jurisdikcím. Tolik tedy reakce holandského parlamentu. No a nakonec mi dovolte říct si pár slov k Panama Papers, což je velice nedávná záležitost. Panama Papers se netýkají nadnárodních korporací, ale k velkému soukromému kapitálu, který byl jaksi odkloněn jinam. V mnoha případech je ten předpoklad, že zde chybí transparentnost a že tyto peníze nejsou nahlášeny žádným daňovým orgánům, což znamená v podstatě daňový podvod. A ten je potřeba řešit podle trestního práva. Je to úplně něco jiného, než podporování atraktivního investičního klimatu pro mezinárodní biznis. Dámy a pánové, milí kolegové, rád bych na závěr opět zdůraznil, jak je důležité, abychom se dnes jeden od druhého něco naučili. Do budoucna tato mezinárodní spolupráce mezi námi bude velice důležitá, protože prapříčina našich problémů je to, že daňové systémy nejsou řádně propojeny v dnešní době globalizovaných trhů, trhů zboží, služeb a kapitálu. A jedině společně se nám toto může podařit vyřešit. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento příspěvek a velmi konkrétní návrhy, které jste shrnul. A nyní dám slovo panu Stefanu Questovi, generálnímu řediteli v Evropské komisi. Děkuji, pane předsedo Lamasura, dámy a pánové. Je mi potěšením být zde a jednat o kampani pro spravedlivější, efektivnější, konkurenceschopnější zdanění v Evropě. A byl jsem pozván, abych nastínil práci komise v oblasti zdanění, zejména národních eh, podniků a vyhýbání se dani. A není možné ignorovat eh, tu bouře, která se nedávno projevila okolo eh, Panama Papers a velmi široká odhalení, která se týká tedy offshore fondu. Za prvé, Panama Papers ukazují, jak je zásadní, aby existovala celosvětová spolupráce, včetně Evropské unie, pokud je o zneužívání eh, daní a v Evropské unii už uplatňujeme závazný nový rámec, aby docházelo k no, větší transparentnosti u účtu jednotlivců a také pokud je o bankovní praxi, i tedy konečných eh, příjemců. A bude mnohem obtížnější, aby se tedy daňové výnosy ukrývali v zahraničí a snažíme se, aby mezinárodní partneři schválili podobná opatření, která jsou dohodnuta na Mezinárodním fóru. A země, které jsou neochotné a nechtějí se podrobit normám, které jsou uznávány v oblasti řádného zpravování daní, budou na černém seznamu a druhá věc, která souvisí s Panama Papers a kterou bych chtěl zdůraznit, je, že tyto úniky ukazují, že existují mezery v daňovém systému na mezinárodní úrovni, které je třeba řešit, pokud chceme být úspěšní při tlaku na daňové úniky. Komise spolupracuje s členskými státy, s parlamentem, s OECD a s dalšími mezinárodními partnery, a zejména s G20, abychom sevřeli naše řady. A tady bych chtěl přivítat eh, silné nasazení parlamentu a klíčovou úlohu, kterou se hrává při zachování politického tlaku. A v pátek v Amsterdamu ministři financí EU se sejdou na neformálním ECOFINu, aby projednali naplňování opatření v oblasti Panama Papers a adekvátní reakci Evropské unie a komise bude prosazovat politické závazky na vysoké úrovni, které se promítnou do ambiciozních kroků. Když se podíváme na dnešní téma a program proti unikům daní na úrovni fyzických osob, je evidentní, že inteligentní kroky dosáhnou výsvědku a my jsme předložili tři základní balíčky v oblasti reformy zdanění právnických osob, spravedlivější zdanění. A chceme k tomu přistupovat globálně a řešit všechny jednotlivé oblasti zdanění právnických osob. Takže například jsme zajistili novou míru transparentnosti mezi členskými státy o daňových opatřeních a inf- předávání informací na základě reportingu po jednotlivých zemích. A minulý týden jsme navrhli rozšíření této transparentnosti i dále abychom umožnili veřejný přístup zprávám po jednotlivých zemích u, očnosti nadnárodních společností. A potom volal Evropský parlament a na to jsme tedy nyní zareagovali. Také jsme rozvinuli opatření proti daňovým únikům, která jsou závazná, přesuny zisk, proti přesunu ziskům a různá umělá opatření, která byla odhalena v Panama Papers. Také jsme zahájili práci v celé řadě dalších oblastí za ní podniku, pokud je zejména o ceny transferu a preferenční režimy. A jsem přesvědčen, že dohromady tato opatření přispějí k radikálnímu zlepšení daňového prostředí v Evropské unii pro občany, pro podnikatele a také pro členské státy. A při veškeré této aktivitě jsme se soustředili na tři klíčové záměry. Za První z nich je zajistit efektivní zdanění v celé Evropské unii. Aby každá země, aby každý podnik podíl svůj spravedl, platil svůj spravedlivý podíl daní tam, kde dosahuje zisku. A zdůrazním, že když mluvíme o efektivním zdanění, nemyslíme na minimální daňové sazby. To je oblast eh, svrchovanosti státu a to plně respektujeme. Avšak když členský stát rozhodne o sazbě daně, musí ji efektivně uplatňovat, aniž, byl, aniž by to bylo narušováno eh, agresivním daňovým plánováním jiných států. A to je v pozadí vlastně naší snahy. Druhý cíl je vytvářet rovné podmínky pro všechny země a pro všechny firmy v Evropské unii. A v této chvíli snahy některých zemí hájet svůj daňový základ jsou oslabovány tím, že sousedé mají jiný přístup. A mezi tím menší podniky a místní podniky jsou znevýhodněny vzhledem k přesunu zisku, ke kterému dochází u nadnárodních společností. My jsme odhadli, že domácí podniky mají o 30 vyšší daňovou zátěž než nadnárodní podniky právě z důvodu vyhýbání se daně. Takže pokud chceme bojovat s vyhýbáním se daňovým povinnostem a měli zdravý trh a zajistili rovnou hospodářskou soutěž a rovné zacházení v naší daňové politice, a tím se dostávám k našemu třetímu cíli, což je umocní konkurenceschopnost jednotného trhu jako takového. V současné době nejen jsou překonaná pravidla pro zdanění podniků, ale jsou velmi různorodá. A to vytváří administrativní zátěž, právní nejistotu a zbytečné náklady pro přezraniční podnikání v našem jednotném trhu. Stabilita jistota, jednoduché podnikání jsou kladně hodnoceny podniky a jsou to úhelné kameny konkurenceschopné ekonomiky. A budeme schopni to naplňovat pouze, pokud členské státy budou spolupracovat koordinovaně a konzistentně. A tato koordinace je důležitá právě ve chvíli, kdy členské státy začínají plnit své závazky, které byly v rámci projektu BEPS, tedy podepsány. A projekt BEPS je velkým úspěchem a členské státy musí být příkladné při naplňování těchto opatření. Ale musím se zbavit představy, že každý členský stát si najde vlastní řešení a bude uplatňovat eh, pravidla BEPSu samostatně. Protože kdybychom měli 28 přístupů, tak budeme čelit střetům jednotlivých politik, právní nejistotě a postupně vytvoříme nové překážky pro podnikání vzhledem k tomu, že Evropská unie je jednotný trh, kde jsou zaručeny čtyři svobody, musíme zajistit jednotné naplňování těchto pravidel. A to chceme vytvořit právě těmito iniciativami a úzkou spoluprácí s Evropským parlamentem a parlamenty členských států. Samozřejmě jsme velmi pamětlivě zachování rovnováhy kompetencí v oblasti daňové a uznáváme svrchovanost členských států koncipovat a naplňovat daňové režimy samostatně. A v tom plně respektujeme potřebu subsidiarity a proporcionality. A jsme velmi pečliví při výběru nástrojů, při vyvažování a programu spravedlivého zdanění. A někdy to musí být závazná legislativa EU, zejména pokud to je hrozí ohrožení integrity jednotlivého trhu, anebo pokud řešíme čistě přezraniční problémy. A to je právě případ té iniciativy transparentnosti, na které se členské státy dohodly. A to se týká i těch eh, opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti. A v jiných situacích doporučujeme optimální řešení členským státům. A na národní úrovni existuje flexibilita. A to je případ nedávných doporučení u přizpůsobení proti zneužívání a ustanovení o trvalém usazování v bilaterálních daňových smlouvách. A úzká spolupráce často stačí, abychom dosáhli těchto cílů na úrovni EU. Například v roce 2015 členské státy se dobrovolně zavázaly respektovat nová pravidla eh, patentboxu a Tento přístup je zatím úspěšný a budeme ho nadále sledovat na základě procesu kolegiální kontroly. A na, některé, na této úrovni je dobrovolná kontrola dostatečná. Ale chci vám nastínit, jaký je program Unie, Evropské komise v této oblasti. Máme tu další iniciativy. Chceme tedy znovu spustit iniciativu CCCTB v další části tohoto roku. A to je jenom jedna součástka v soukolí. A chceme, aby, se, aby došlo k úzkému partnerství mezi všemi těmi, kteří mohou přispět k plnění tohoto programu. Evropský parlament si zaslouží uznání, protože se stal základním hybatelem v tomto směru. A národní parlamenty mají stejně vlivné postavení. A chci vás vyzvat, abyste maximálně tuto přejitost využili a právě tyto možnosti pro politický dialog eh, maximálně využili. Protože s vaším politickým vlivem můžete prosazovat přijetí a rychlou realizaci těchto reform, které jsou tak eh, velmi potřebné. A v tomto duchu zakončím tím, že zdůrazním že komise je vždy připravena se seznámit s náměty poslanců a proto neváhejte a veďte s námi dialog, pokud chcete něčím přispět. A těším se právě na vaše názory při této výměně názoru. A chci, vás, chci vám opět poděkovat pana, pane Lamasure za to, že jste uspořádal toto setkání a za to, že jste mě pozval. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane generální řediteli. A nyní přejdeme k výměně názorů. A po čtyřech vystoupeních předsedů rozpočtových výborů, tak eh, budou vystupovat další řečníci. Dostali jste příslušné formuláře, abyste se přihlásili do diskuse. A vždy dám slovo dvěma zástupcům národních parlamentů a potom jednomu zástupci Evropského parlamentu. A nejdříve dostane slovo panu Kristosu Gialasovi, což je předseda finančního výboru a výboru pro, rozpoč- pro rozpočtovou rovnováhu z Řecka na pět minut. Je tady pan Gilas? Děkuji, milí kolegové, děkuji, pane předsedo. Dnes projednáváme velmi důležité a vážné téma, které vyvolává velké problémy v zemích Evropské unie a v celém světě. Daňové úniky, únik kapitálu ze strany těch, kteří provádějí daňové úniky. To představuje problém pro naše země a také problém nekalé soutěže Protože jaké důvody vedou k vyhledávání zisku, když eh, někteří využívají daňové uniky a využívají zdanění a využívají to u zdanění podniku, ale i u jiných daní. Přes politiky Evropské unie a schválení eura o 16 let později se stále hromadí mezery a nedostatky. Co se týče Panama Papers, informací tedy o obrovském daňovém uniku, dnešní rozprava je skvělou přejitostí o něčem takovém jednat a hovořit o společném jmenovateli, zejména co se týče nepřímých daní u zboží. Daň z přidané hodnoty by měla být sjednocena minimálně by měl existovat minimální a maximální společný jmenovatel, aby skončila nekalá soutěž mezi evropskými zeměmi. Existují zde dva problémy mezi zeměmi Evropské unie a se zeměmi, které jsou vně Evropské unie, protože daňové ráje vytvářejí tuto nekalou soutěž pro země, které mají vysokou míru daňových uniků, což platí i pro Řecko, pro mou zemi a také pro sousední země, kde je mnohem nižší míra zdanění a to jsou prakticky daňové ráje a ty neumožňují, aby moje země překonala krizi, ve které naše země je už pořád. Takže tento oběh nelegálních prostředků neprobíhá spontánně, ale s pomocí bank. Evropská komise musí zareagovat a musí vytvořit pravidla, která uzavřou tyto toky oběhu prostředků a tyto toky pro nelegální oběh peněz. Domnívám se, že naše systémy daní by měly mít společné rysy mezi všemi zeměmi Evropské unie, abychom skutečně mohli mít eh, harmonizaci daňové politiky, aby eh, Evropská unie odpovídala vizi otců zakladatelů. Milí kolegové, výměna informací musí probíhat eh, bezprostředně a rychle. A pokud jde o fungování podniků uvnitř Evropské unie, Měli bychom pro ně vytvořit eh, jednotnou databázi. To znamená, jakmile firma zahájí činnost, na základě tohoto spojení mezi členskými státy bychom mohli vytvořit společnou databázi, kde by výměna informací byla automatická právě o činnosti těchto podniků uvnitř Evropské unie a také mimo Evropskou unii. Milí kolegové, ekonomická minová unifikace Evropy bude možná pouze, pokud budeme pokračovat eh, v tom, že se budeme s tímto problémem všichni vyrovnávat diferencovaně. Pokud jde o míru zdanění, u přímých daní bude třeba stanovit eh, minimální a maximální sazby u zdanění, aby každá země mohla v tomto rámci definovat své vlastní fiskální politiky. Ale alespoň dáme na vědomí, že Evropská unie eh, jednotně bojuje s tímto jevem. Tedy nelegálních finančních toků. A nesmíme se spokojit pouze s uplatňováním směrnic, ale je třeba závazných rozhodnutí, která budou naplňována všemi. Děkuji, pane předsedo, a nyní dám slovo předsedovi Massimu Muketimu, předsedovi předsedovi výboru se, z italského senátu na pět minut. Signor president. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Se sdělením eh, Evropského parlamentu radě z 28. Eh, ledna tohoto roku, tak komise se zavazuje, že bude bojovat proti daňovým únikům ze strany národních společností a agresivním eh, plánům fiskálním, kde si podniky vybírají mezi eh, národními předpisy, tak jak jim to bude výhodné, a eh, což v podstatě znamená i porušování hospodářské soutěže, protože neplatí daně v zemích, kde realizují zisky, ale naopak přenáší ten svůj daňový základ do té výhodnější zimě země a využívají, zneužívají legislativu. A takže zde v podstatě eh, toto eh, eh, toto v podstatě já se chci zaměřit na to, jak se toto aplikuje konstantně. Komise vyzývá členské státy, aby nepřijímali jednostranná rozhodnutí a tady proto dává dobré důvody. Ano, i ve světle nadcházejících setkání s americkými úřady v rámci eh, iniciativ OVCD o tom hovořil i předseda Lamasur. Ale nicméně eh, i toto doporučení by mohlo eh, vlastně elegantně krýt nečinnost národních vlád, které vlastně tak by ještě byly více pozbuzovány takto jednat ze strany nadárodních společností. Elegantní krytí, to je ale ne, neefektivní. A vlastně hm, tady nelze potom se vyhnout intervencím soudu. A eh, zde prokuratura z Milána eh, i prováděla vyšetřování na Apple, Facebooku, Google a dalších vyhledavačích a eh, vlastně i to eh, posílilo činnost příslušných úřadů, pokud jde o inkaso eh, těch daňových úniků a často eh, tam zjistili, že v podstatě zde kryjí se klienti a dochází k velkým únikům, stovky milionů euro, tomu unikají na národní společnosti. A vlastně i soudy u nás nyní suplují národní státy a evropskou legislativu a suplují toto. A to v podstatě ve mně vzbuzuje velké pochybnosti, pokud jde o naše rozhodnutí, naše volby, evropské volby. Zdali jsou skutečně nejvhodnější a zdali vůbec něčemu povedou či nepovedou, ale v podstatě e, soudy tedy se zabývají eh, tímto mm, trestným činem a v podstatě z čeho se to o, o, o, o co se to opírá. Vždycky existuje nějaká obskurní společnost, která kryje tyto národní společnosti a převádí za ně eh, zisky. A je jisté, že eh, jsou to stabilní organizace, které zde existují, které eh, třeba mají i různé úřady, různé, or, různé kanceláře a často i ty kryjí různé formy úniků. Například jsme měli zde i ty další koncepce, o kterých se hovoří, třeba ty mezinárodní rulings, a zde je velké riziko, že v podstatě my vůbec nebudeme schopni podchytit e, činnost na národních společností a nebudeme schopni vůbec podchytit, e, jak je to s jejich daňovými základy mm, e, protože tyto nadárodní společnosti mají agresivní daňové plány. Jsou to nadárodní společnosti, které fakturují online mezi sebou a vlastně i Některé tyto nadnárodní společnosti jsou ze evropských států a potom převádí likviditu mimo Evropskou unii do daňových rájů, kde se jim to hodí. A to je velká výhoda, kterou z toho mají. A v podstatě tyto firmy páchají velkou újmu v Evropské unii a naruší hospodářskou soutěž. A tudíž ve finále zde vzniká nejistota, tak jak o tom i hovoří naše soudy. A to jenom povzbu, to tedy eh, eh, i nepodporuje evropskou produkci. A i, Evrops, i náš italský sedát přijal takové doporučení vládě, aby vláda vyhodnotila, zdali by nenašla již chvíle, abychom my Eh, začali eh, postihovat efektivní eh, obchodní činnost online, kdy se vlastně ta činnost realizuje v Itálii a platí se ale v zahraničí, kdy ten původní podnik v podstatě si vlastně část DPH tedy deklaruje jinde a deklaruje tedy tu stálou provozovnu jinde a těžko lze tedy prověřit její účetní eh, podklady a i my, i u nás, v našem, v našem státě je to 27%, kterou by, které by měly platit eh, daně z příjmu a v podstatě oni to E, e, platí jinde a i za to si zakládají ceřné společnosti, které jsou podkrytím těchto nadnárodních společností. A zde tedy chceme, aby Itálie přistoupila k jednostranným rozhodnutím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní dávám slovo předsedovi Erikovi Bankimu, který je předseda hospodářského výboru maďarského parlamentu. Köszönöm szépen a szót, tisztelt <clears throat> elnök úr, tisztelt... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, v první řadě mi dovolte jménem hospodářského výboru Maďarského parlamentu poděkovat vám za pozvání a za příležitost zde vystoupit. a podělit se o názor s vámi a se zástupci dalších evropských členských států. My jsme přesvědčeni, že otázka daňových úniků a boj proti vyhýbání se daní je velice důležité téma. Je to vážná výzva pro národní parlamenty. Nadnárodní společnosti využívají velice komplexních daňových struktur a odklánějí své příjmy od místa, kde vytvářejí hodnoty. Jak už řekli předřečníci, to nejdůležitější je pokusit se snažit se bojovat proti tomuto snižování daňového základu. Je potřeba danit firmy tam, kde vytvářejí hodnotu. Dovolte mi příklad. V Maďarsku Místní průmyslová daň v minulosti představovala velký problém, protože u nás byly společnosti s několika sídly a tím pádem požívali preferenčních daňových systémů tím způsobem, že platili tu nejnižší možnou daň. To se nám podařilo, tyto, tuto praxi se nám podařilo vykořenit. Firmy začaly být daněny tam, kde vytvářely hodnoty a to podle daňového režimu platného pro danou vesnici nebo pro daný region. My jsme přesvědčeni, že s ohledem na stát musí být daňová pravidla efektivní, účinná. Ale jak řekli kolegové z Itálie a Holandska, musíme vytvořit jaksi pozitivní daňové prostředí, které nebude nutit firmy k tomu, aby odkláněly své příjmy do jiné země. Na příjmu do 500 milionů forintů se společnosti daní sazbou 19% a my jsme přesvědčeni, že to vytváří dobré daňové prostředí. Je důležité sdílet informace mezi daňovými orgány a Učinit tento proces účinným, to znamená posílit výměnu informací. Italský kolega hovořil o globálních internetových společnostech a o jejich danění. To je velice důležité, zejména v případě těch společností, kde přesun zboží a služeb lze dosledovat jenom velice obtížně. Proto je i velice obtížné danou firmu danit v tom místě, kde ona vytváří hodnoty. Maďarsko podporuje koordinaci s ostatními členskými státy EU a se zeměmi OECD. Chtěli bychom vytvořit co nejkvalitnější prostředí spolupráce a to, jakmile to bude možné. Všem samozřejmě potřeba zachovat kompetence národních vlád. Maďarská vláda a parlament se snaží revidovat všechna ta možná pravidla a nařízení, která jsou zapotřebí pro zavedení účinných opatření. To znamená, že potřebujeme vytvořit takovou legislativu, aby se nám podařilo stvořit komplexní, unifikované právní prostředí, které nám pomůže zamezovat vyhýbání se daní. Maďarská vláda i parlament pak toto transponují do národní legislativy. Rád bych na druhou stranu ještě zdůraznil, že takovýto druh spolupráce nesmí jít proti národním kompetencím, tedy co se týče daňové politiky. Nicméně je velice důležitá transparentnost. U nás byly podniknuty v této oblasti významné kroky. Například máme systém online pokladen, který nám pomáhá řešit oblast danění. Děkuji. Děkuji. A konečně dám slovo panu předsedovi Gregoři Běreckému, předsedovi výboru pro veřejné finance a rozpočet Senátu Polské republiky. Děkuji vám, pane předsedo. Hned na úvod bych eh, rád poděkoval vám, pane předsedo, že jste tuto schůzi zorganizoval. Chtěl bych poděkovat také nizozemskému předsednictví za to, že se snaží eh, tento důležitý problém nějakým způsobem konfrontovat. Fakt, že velké nadnárodní podniky využívají veškerých možností, jak se vyhnout dani, se v Polsku nahlíží velmi negativně. Například zdanění velkých obchodních sítí, eh, které platí v podstatě nulové nebo velmi nízké daně, bylo velice důležitým tématem i v posledních volbách. Koalice, která je v současné době u moci, mimo jiné prostřednictvím tohoto tématu volby vyhrála. Lze říct, že společenský blahobyt, životní úroveň nepro, neprospívá z této daňové problematiky a proto jsme tak rádi za to, že komise podniká konkrétní kroky, aby učinila daňový systém v Evropské unii spravedlivým. Účinnost takovýchto změn je ovšem odvislá od dobré spolupráce členských států EU. Konkrétně vítáme, že se Evropská komise snaží, aby příjmy podniků byly daněny tam, kde daný podnik provádí hospodářskou činnost. To znamená v tom státě, kde vznikají příjmy dané společnosti i všechny ty ostatní oblasti, o kterých mluví Evropská komise, hodnotíme velice pozitivně. Ovšem musíme říci, že některé činnosti jsou velice komplexního charakteru a mají velký vliv na hospodářství jednotlivých členských států a proto musíme dávat pozor na to, aby se nestalo příliš složitým je implementovat. Tím by totiž byla ponížena celková účinnost tohoto balíčku. Proto vítáme zejména zavádění těchto opatření krok za krokem. Co se týká povinného zavádění reportingu země od země, to je něco, co bychom měli dále analyzovat. Bude potřeba zhodnotit, jakou kategorizaci podniků zde budeme provádět. Nicméně Polsko je proti takovým opatřením, která by mohla omezit svobodu pohybu zboží a služeb. Mí předřečníci zde již hovořili o harmonizaci přímých daní. Nicméně je potřeba eh, nezapomínat na to, že to jsou členské státy, kdo má ve své kompetenci politiku přímých daní. A proto zde asi nemůžeme hovořit o jaksi závazcích, spíše o doporučeních. Dále jsme rádi, že Evropská komise předložila návrhy konkrétní legislativy, nicméně teď je potřeba provádět další diskusy a systémovou analýzu. Polsko samozřejmě bude potřebovat mimo jiné delší období na to, aby provedlo vlastní analýzu. Jsme pro, aby směrnice o automatické výměně informací e, stát od státu byly sdíleny a postup práce v této oblasti hodnotíme velice pozitivně. Senát Polské republiky je také proto, že cíle této aktivity se zaslouží naši podporu. Děkuji, pane předsedo. A nyní se obracím na naše oba spoluspravodaje. Každý během dvou minut vysvětlí, co očekává od našeho jednání a které otázky chcete navrhnout. Jepe Kofot. Děkuji, pane předsedo. Zaprvé chci vám poděkovat jako spoluspravodaj vám chci poděkovat a chci poděkovat členům národních parlamentů, že přišli jedna o této důležité otázce. Jsem za to vděčný a chci říci, že je to zajímavé, že v národní kompetenci vybírat daně a stanovat daně, sazby daně, ale vidíme, že i když existuje národní svrchovanost, tak je těžko splnitelná, protože Existují lidé, kteří se chtějí vyhýbat dani v oblasti podniku, ale také podle Panama Papers v oblasti fyzických osob. A národní poslanci i poslanci Evropského parlamentu mají společný zájem mít pravomoc vybírat daně, které by měly být vybrány, a tudíž zajistit daňovou spravedlnost pro podniky, pro občany v našich členských státech protože, jak komise vysvětlila, když se podíváte na jeden příklad, daňová zátěž pro malý a střední podnik je o 30 vyšší než pro nadnárodní společnosti. A de facto, de facto znamená nerovnou soutěž ve velké části naší společnosti pro malé a střední společnosti, které vytvářejí nejvíce pracovních míst. A to jsou podniky, které zoufale potřebujeme. A když mluvíme o Panama Papers, což eh, zatím není v naší kompetenci ve výboru sud, tak je velmi důležité, abychom se zabývali transparentností, spoluprácí se zeměmi a jurisdikcemi ve světě a efektivním zdaněním. A potřebujeme Evropskou unii jako silného hráče, aby tato pravidla mohla být efektivně naplňována celosvětově. Takže tím skončím, mám dvě minuty a těším se na naše jednání. A v této věci máme společný program a měli bychom se s ním vyrovnávat každý ze svého pohledu. A věřím, že ten výsledek bude plodný a Panama Papers na, nám pomáhají a Swiss Leaks nám také pomáhají. A já se těším tedy na vaše komentáře, náměty a otázky. Děkuji, pane zpravodaji, a nyní dám slovo Michalu Tojrerovi, dalšímu spolu zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové z národních parlamentů, za prvé chci zdůraznit eh, význam vaší přítomnosti. Je zde zastoupeno 19 členských států, je to skvělé. A myslím, že něčeho můžeme dosáhnout pouze, pokud budeme spolupracovat. A jako spoluspravodaj tak sudu jedna, tak sudu dvě. chci zdůraznit hlavní výsledky v taxodu 2. Hlavní zjištění je tedy, že kombinace 28 příliš složitých daňových systémů vedla v minulosti k mezerám, které byly využívány nadnárodními společnostmi zejména. A pokud chceme toto zarazit, tak potřebujeme společný trh, kde svoboda pohybu kapitálu vyžaduje určitá pravidla, proto doporučujeme, aby Evropská unie schválila závazná legislativní pravidla o automatické výměně informací, to už se dnes stalo, a aby zavedla společný konsolidovaný daňový základ pro podniky, aby nedošlo k přesunu zisku a erozi daňového základu, ale aby konkurence šla cestou daňových sazeb. A pokud tu schází ta externí dimenze, tak eh, v taxu 1 jsme to řešit nemohli, to byl jeden z, z nedodělků a znamenalo to změnu daňových smluv eh, s daňovými ráji, k tomu teď dochází, dochází k eh, šetření v tomto směru, v, také v souvislosti s Panama Papers, a my jsme doporučili, aby každý zisk, který odchází z Evropské unie, byl alespoň jednou zdaněn v Evropské unii ať už se tak děje eh, tedy zdaněním při odchodu, anebo jiným systémem, o tom se můžeme bavit. Já se těším na výměnu názoru na vaše otázky a chci, abychom nalezli společný přístup eh, k uplatnění projektu BEPS, protože národní zájem je tady ohrožen, pokud dochází k agresivnímu daňovému plánování. Děkuji mnohokrát. A nyní přecházíme k vně názorů a dám slovo zástupcům obou zemí, kteří poslali písemné vyjádření a začnu Lordem Davisem ze Stanfordu, je to tedy dolní sněmovna, která nám zaslala písemné vyjádření, ale jsme poctěni přítomností Lorda Davise. A jsem velmi potěšen, že tu vidím starého přítele. Máte tři minuty, Lorde Davisi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám osobně, děkuji komisi a předsednictví za to, že nám poskytli příležitost diskutovat. Jenom dovolte eh, pár negativních eh, poznámek a určitě kolegové to vyváš něčím pozitivnějším. Já si myslím, že tady existuje takové eh, zmatení, pokud jde o formulace v tomto dokumentu paktu, tam se hovoří o agresivním plánování a vyhýbání se daní, daním, ale v podstatě vypadá to jako, že to je stejné, jako by to byla tautologie, ale tady je rozdíl. A v čem je ten rozdíl? Je jasné, že daňový únik, to je nelegální, to je jiná věc, ale teď jde o to, jaká kritéria bychom měli použít, abychom eh, po, eh, definovali daňový únik na straně jedné a obcházení daní či agresivní plánování na straně druhé. Zde eh, máme tedy právní texty, ale tam je to třeba ještě definovat. Zde existuje takové zmatení i nejenom ve formaci, ale i v praxi. Co potom udělat s rozpočtem? I v ideálním světě asi bychom měli mít daně v odpovědnosti EU, ale připomínám, že to není v, v kompetenci Unie, ale v kompetenci členských států. A je to nebezpečné pro Evropskou unii, aby vysílala dojem, že, ten, že vyřeší problém, ale nemůže přece. Tady by vzbuzovala určitá očekávání, která nutně povedou ke zklamání. A co tedy udělat s obcházením daní, aby eh, s obcházení daně se nestal daňový únik? No to musí udělat členské státy tím, že změní svá pravidla. Zde mohu doporučit několik věcí, co udělat. A především zavést eh, obecná pravidla eh, proti obcházení daní, to jsme udělali ve Spojeném království, protože také nás národní společnosti, hm, včetně Google a Starbucks, podváděli řadu let. A my máme teď pravidlo, které znamená, že pokud nějaká transakce eh, je považována finančním úřadem nebo eh, eh, soudem za neoficiální a vede k určitým daňovým výhodám, tak eh, potom se daně vybere, jako kdyby ta transakce existovala. Takže hm, to je ale na členském státu, aby přijal podobná opatření. A já, si, já doufám, že o tom bychom měli tady diskutovat. A moje pozitivní poznámka je, že samozřejmě E, mně se nelíbí, když se do daňových záležitostí vkládá Evropská unie, ale já myslím, že Evropská unie by měla na druhé straně e, generovat transparentnost v této oblasti. A to je velice důležité. To mají vnést této směrnice. Transparentnost a zveřejňování e, informací. Já bych šel ještě dále. Zde existuje další zmatek, když se podívám na ty dokumenty na první stránce, na prvním odstavci 4 tam se hovoří o tom, že by to mělo být pod eh, veřejným eh, přeskumem, ale ty informace by se měly zveřejňovat veřejnosti a potom tam se říká, že informace na vykazované finančním úřadům nebudou se zveřejňovat, takže to je v rozporu přece. A to je v, tom, v té důvodové zprávě takto popsáno. A já si myslím, že informace se nebudou zveřejňovat veřejnosti, ale to je špatně. Ty by se měly zveřejňovat veřejnosti. A za druhé, já si myslím, že 750 milionů obrat, tato limitace, to je přece příliš vysoký obrat a měli bychom tady do toho síta dát více podniků. já myslím, že eh, všechny akciové společnosti, tedy eh, kotované, ať jsou to tedy AS, akciové společnosti, nebo eh, tedy ty, které se obchodují na burze, na veřejných trzích, které mají spoustu akcionářů, a potom i klienti by to měli vědět, přece i ti mají právo vědět, kde se platí daně. Proto bych chtěl přeformulovat eh, tyto části těchto směrnic, navrhovaných směrnic, které se právě týkají daňové reformy. A tam bych chtěl posílit, nebo šel bych ještě dále eh, v oblasti, která se týká zveřejňování a transparentnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Lorde. A nyní má slovo pan Pirale Mure, který je místo předseda hospodářského e, výboru e, Národního schromáždění francouzského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já kvituji s uspokojením ten pokrok, kterého jsme dosáhli v Evropě v boji proti daňové agresivní optimalizaci před e, třemi roky G20 právě přišla s tímto programem boje proti erozi daňových základů a tehdy jsme se obávali, že to je téma eh, v Evropě těžko řešitelné, protože v Evropské unii daně spadají do jednomyslného rozhodování a respektive pod národní státy. Ale tím, když se od samého počátku zapojili národní parlamenty do činnosti výboru tak já myslím, že tímto pan předseda Lamasur umožnil, aby věci šly vpřed velice rychle. A eh, to je o to důležitější, že Evropa musí být příkladem při realizaci BEPS ze dvou důvodů. Za prvé, dobré fungování trhu. To znamená eh, hospodářskou soutěž, jak má být, což znamená, že musíme zrušit eh, předpisy, které narušují hospodářskou soutěž. A druhý důvod je, že základ Evropské unie je, solidar- je v solidaritě mezi státy. A solidarita mezi státy to znamená, že státy nebudou vést takové politiky, které budou ne kooperativní, že eh, budou se snažit optimalizovat daně a to hodně i poškodilo eh, tu fiskální spravedlnost a rovnost v Evropě, protože velké podniky eh, v podstatě se vyhýbají daním v zemích, kde malé podniky je musí bez diskuse platit. Já si myslím, že realizace BEPS by měla pokračovat a být příkladem v Evropě, protože tady i s těmi návrhy e, e, e, výkazu, reportingu podle zemích, ano, tady Evropa jde vpřed, ale ještě zásadnější opatření by nás mělo vést daleko dále, než to, co dělá OECD. Tím myslím harmonizace základu, daňového základu. Eh, pro mm, mm, placení daní z příjmu mm, právnických osob. To je velice důležité právě na trhu, na společném trhu měnové hospodářské unie. A pokud se nám to podaří, tak to bude největší pokrok, protože vlastně tím se zruší všechna možná pravidla, která umožňují některým podnikům unikat daním, vyhýbat se daním a kromě toho to bude jednodušší pro podniky a transparentnější pro občany. Takže já si myslím, že to je jedno z nejzásadnějších opatření, která můžeme vůbec navrhnout a přijmout v rámci činnosti tohoto výboru. Děkuji. Děkuji a nyní se obracím k Evropskému parlamentu a slovo má Danuta Hübner. Tři minuty také. Dvě minuty? O tři minuty? Tři. Merci beaucoup. Um, I, I would like to start by saying that Děkuji. Když dovolíte, začnu tím, že bych řekla, že za poslední dva roky v rámci naší práce o korporátním zdanění jsme byli popostrkováni dramatickými okolnostmi. Ale pokud to chápu správně, pokud implementujeme to, co říkal pan ředitel Quest, tak bychom šli nad rámec e, řešení pouze dočasných problémů a vytvořili bychom dobrý strukturovaný systém daní v Evropě, což je naším úkolem. Ráda bych upozornila na jednu věc a týká se to toho, co říkal pan Quest. Myslím si, že tato dobrá rovnováha mezi řešeními, která jsou zapotřebí pro korporátní zdanění na národní úrovni a řešení, která by měla být jaksi zavedena na úrovni EU plus doporučení OECD, to je, myslím, dobře vyvážené. Tedy co do toho kontrastu evropská versus národní úroveň, ale obecně si myslím, že ve výsledku budeme mít celou řadu právních nástrojů a politických nástrojů. E, bylo by zapotřebí, myslím, využívat politické nástroje, které by byly funkční na různých úrovních, což by znamenalo, že bychom potřebovali bezprecedentní úroveň spolupráce a monitorování. Za další bych ráda řekla, že řešení otázky zdanění si vyžaduje obrovské penzum pozornosti tomu, čemu se říká demokratická legitimita. A to možná daleko víc v oblasti eh, daňové politiky než v jiných oblastech politiky. A tady je to právě na nás, na, na Evropském parlamentu, ale také na vás, na národních parlamentářích, abychom, abyste tomuto procesu tuto demokratickou legitimitu poskytli protože je to proces, který povede k opravě daňového systému, aby tento byl spravedlivý, transparentní a jaksi podvodu odolný. Ovšem tato dvojí legitimita, tedy na úrovni evropského a na úrovni národních parlamentů, si vyžaduje posílení politického dialogu, zkrátka a dobře. A to, abych odkázala ještě jenom na Stevena Questa, abychom posílili spolupráci mezi sebou. Národní parlamenty konec konců budou mít ten přímý úkol implementace doporučení OECD a budou mít úkol transponovat evropskou legislativu a monitorovat implementaci této legislativy. Takže v rámci toho procesu opravy daňového systému v Evropě si myslím, že e, národní parlamenty budou i nadále hrát velice důležitou roli. Děkuji, Danuto. A nyní se vracíme k národním parlamentům. A slovo má pan Pedro Soura z Kongresu de Diputados z Španělska. Kde jste? Na tři minuty. Presidente. Děkuji, pane předsedo. E, já si myslím, že ve stávajícím světě musíme řešit globální výzvy a proto potřebujeme globální parlamenty a i a mezinárodní daně, to je globální problém a to znamená globální reakce ze strany národních parlamentů. A proto chci poděkovat eh, panu předsedovi výboru a členům komise a také i e, Evropské komisi tedy, protože přispívají k tomuto novému mezinárodnímu paradigmatu, protože se snaží o slušnější, e, spravedlivější daně. Já myslím, že my jsme takovým vzorem společnosti a také i e, tím v podstatě musíme i jak si op, musíme zrušit to, eh, eh, jak si tu únavu z ekonomiky, kterou jsme eh, měli předtím a musíme přejít skutečně do ekonomiky mm, blahobytu. A také já si myslím, že tato činnost bude plodná, pokud jde o Panama Papers. To je teď velká příležitost, abychom šli vpřed v této globální mezinárodní strategii mm, fiskální koordinace. Ve španělském parlamentu my jsme také požádali o vytvoření vyšetřovací komise, která by vyšetřovala Panama Papers. A mm, závěrem bych chtěl uvést, že máme určité záležitosti, které se nám jeví důležité a eh, které musíme rozpracovat jasným a udržitelným způsobem. Za prvé, je to společný základ eh, eh, daně z příjmu právnických osob. Ten krok musíme udělat a je třeba využít této chvíle, protože mm, po řadu let se to vleklo, a mm, tato daňová politika byla ve skluzu, ale teď přišla chvíle, abychom urychlili tempo tímto směrem a jít za rámec toho, co říká OECD. A za druhé, také Evropský seznam daňových rájů. To je také krok vpřed. A musíme využít této chvíle, protože, jak říkám, mm, mm, Eh, mm, ta daňová konkurence, ta eh, v podstatě ohrožuje ekonomický růst a i eh, sociální soudržnost ve světě. Na druhé straně se nám zdá, že mm, Výměna informací, automatická výměna informací, tak tady je třeba jít také ještě krok za tento rámec a skutečně hledat toho reálného příjemce, toho efektivního E, příjemce, který je za tou danou operací, transakcí a to bychom měli zjistit prostřednictvím této automatické výměny informací. A tím končím. Musíme být ambiciozní proto, protože teď je ta správná chvíle a i proto, poněvadž to vyžadují globální výzvy. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji. E, poslední bod, který jste zmínil, je závěr také, který můžeme vyvodit z Panama Papers. A nyní dám slovo a omlouvám se, pokud to špatně vyslovím, zástupci Slovinska, pan Tilen Bozič. Tak na začátek bych chtěl říci, že Slovinsko je poměrně daleko co se týče daňové legislativy, ale jsme připraveni i na změny. Pokud jde o moderní opatření a pokud jde o atmosféru v parlamentu, je to pozitivní, protože jsme si vědomi potenciálních škod, pokud není daňová politika dobře stanovena. A byli jsme také zasaženi recesí. A je důležité, abychom skutečně daně vybírali, jak je třeba. Čelíme problémům, když si schromažujeme a vyměňujeme údaje a zejména, když tak děje rychle. Když se údaje dostanou k naši, naší daňové zprávě, když ty, ta data jsou zpracována, a když se zjistí tedy pachatel, tak je vše v pořádku. A dochází zde k obrácení daňové, tedy důkazního břemene v, to, v těchto případech. A máme taková ustanovení v naší legislativě, která umožní zjišťovat, jak si, tedy, jak si osoby povinné daně vedou a jak postupují. Nechci, aby to znělo provokativně, ale bude ten systém příliš zastaralý, až jej schválíme. Daňové ráje a podobné, podobné mechanismy jsou přes 30 let staré a my až nyní eh, je začínáme řešit. Inform, no, moderní technologie a informace umožní celou řadu reakcí, ale tyto systémy offshore jsou stále v národní pravomoci. A nyní se přesouvají na soukromoprávní platformy, jako jsou různé eh, umělé měny a podobně. A i tyto věci musí být řešeny velmi rychle. Kromě toho, myslím, že musíme mít na paměti i rozvojové země. Posíláme jim pomoc, ale pokud budeme dobře řešit daňovou problematiku, tak ten, ten dopad by mohl být až desetkrát větší. Myslím si, že neodkladné kroky v této oblasti budou znamenat, že jim pomůžeme i prakticky, například Nigérie. Má přes 10% HDP, eh, daní ve, ve svém HDP a musíme postupovat skutečně rychle. Děkuji, milý kolego. Tyto poznámy, poznámky jsou tedy naprosto k věci. A pan generářitel z komise si dobře poznamenal, ty výhrady, které máte k, k vzájemnému informačnímu systému. Nové předpisy zatím neplatí, ale je třeba se k tomu ještě vrátit. A my se nyní vracíme k Evropskému parlamentu a za socialisty a demokr. dostává slovo pan Petr Zimon na tři minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rád bych navázal na něco, co říkal tady pan Kofot. Za prvé, je skvělé, že se tady setkáváme eh, s národními poslanci, s národními parlamentáři, kteří budou mít za úkol řídit ten celý legislativní proces. Eh, zároveň je toto příležitost pro to, abychom si uvědomili, že toto téma nemůžeme vyřešit pouze na národně státní úrovni, protože jde o souhru Eh, jednotlivců, která ovšem dohromady nedává koordinovanou souhru všech. Pokud se však vydáme evropskou cestou, a to je dobře, je to správné, a potrhla to celá řada předřečníků, tak je stejně tak důležité, podle mého názoru, našim sousedům, nejen tedy tě, tomu členskému státu vlevo, vpravo, nahoře a dole kolem nás, vyčítat eh, Eh, jenom jaksi daňové úniky a informovat je o tom, kdo co platí a kde, ale je potřeba o tom informovat i Evropskou komisi. Proč je to důležité? Všichni jsme viděli, eh, co se týká všech těch případů LuxLeaks, Amazon a další, jak důležité je, abychom měli někoho, kdo Eh, už ze svého titulu je strážkyní smluv, jinými slovy je tou policií, která dbá na to, zda každý stát se řídí svými závazky podle těch smluv, které jsme všichni podepsali. A pokud to bude tak, že by komise nebyla plně informována o těchto věcech, tak Členské státy berou komisi možnosti o takovýchto problémech informovat a postupovat, zakračovat proti ním. A je mnoho členských států, vaše vlády, které to vůbec nechtějí. A já vás proto naléhavě prosím, to všechno, o čem tady diskutujeme, o čem se tady ubezpečujeme, jak je to důležité, abyste toto všechno také umožnili těm, kteří mají mít ten nadhled aby věci sledovali. Nejde jenom o to, aby se vytvářela nová legislativa pro, pro LuxLeaks a jiné aféry, aby měli ten přehled zkrátka, aby mohli na věci dohlížet. O to bych vás chtěl poprosit. Děkuji vám. Děkuji. A opět zpět k národním parlamentům. Nyní dám slovo panu Timovi Arakovi za Finsko. Děkuji, pane předsedo. Chci vás upozornit na skutečnost, že boj proti daněm únikům a erozi daňového základu souvisí s legislativou, která neřeší přímo zdanění, ani dokonce eh, podnikové právo a účetnictví. Ve finském parlamentu máme tedy ostrou diskusi o tom, zda nařízení 919 o, o centrální ním uložišti cených papírů. A Finsko vyjednalo právě toto ve, zde v Evropském parlamentu a vidím zde také některé finské europoslance a článek 38 zajišťuje mimořádný systém, který existuje v, ve Finsku, v Norsku a v dalších zemích, kde přímé vlastnictví cených papírů je povinné. To znamená, že konečný vlastník je tedy v účtu cených papírů zveřejněn a já zastupuji celý parlament, nebudu se pouštět do politické diskuse, ale existují široké obavy, že naplně tohoto nařízení sníží eh, transparentnost vlastnictví cených papírů ve Finsku, protože bude možnost převádět aktiva eh, do tedy účtu, na účty cených papírů do zahraničí. A vzhledem k tomu, že vedeme tu diskusi, jde proti obecné vůli Evropského parlamentu, komise a rady zadokumentovat původní aktiva, pohyb aktiv a spravedlivé znanění v celé Evropě. Současně zveřejnění Panama Papers posíluje volání po větší transparentnosti. Je tragické, že je tu skutečně vnímané nebezpečí snížené transparentnosti v tomto směru v Evropě. A nařízení je pouze dva roky staré. Avšak celé prostředí se změnilo. Míra ambice vzrostla. A proto žádám evropské instituce, aby minimálně zvážily zpřísnění nařízení o centrálních úložištích cených papírů, aby byla zde větší transparentnost, což učiní naši současnou diskusi zbytečnou a naši národní výjimka se stane evropským pravidlem. Bez transparentních financí neexistuje účinné zdanění. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, milý kolego. Pokud jsem to správně pochopil, vy jste ve Finsku vytvořili systém, který zaručuje absolutní transparentnost eh, vlastnictví eh, cených papírů. A váš návrh je, pokud to funguje u nás, tak to přijměte všude. A to je jedna z výhod, kterou můžeme čerpat při těchto výměnách názorů protože jednáme jednak o záměrech evropské legislativy a doporučení Evropské unie, ale můžeme také v otázkách, které jsou v národní pravomoci, změnit osvědčené postupy a čerpat z toho, co se daří jinde. Takže nyní dám slovo Rakousku panu Hubertu Fuchsovi. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Občané EU a ty nejmenší firmy dnes čelí daleko většímu daňovému zatížení než velké nadnárodní podniky. To je nerovnováha, zkreslení hospodářské soutěže, které je potřeba odstranit. Opatření na zlepšení efektivního zdanění a transparentnosti na vnitřním trhu jsou proto tím nejnutnějším, co dnes musíme udělat. A k tomu je právě balíček proti e, vyhýbání se daní. Podle mě je to krok správným směrem. Ovšem takových kroků musí být ještě daleko více. Například mám na mysli e, společný daňový základ e, pro podniky, který by mohl být spojen třeba s nějakou nejvyšší daňovou sazbou. Něco takového by zajistilo, že daňová povinnost zůstane v těch daných členských státech, kde, vnikaj, kde vznikají hodnoty. Vůbec danění na místě vzniku dohoda, eh, hodnota transparentnost jsou dva hlavní prvky takovéhoto opatření. Transparentnost sama přispěje k zajištění spravedlivějšího zdanění. Automatická výměna informací o daních s přeshraniční působností, to je také něco, co by posloužilo transparentnosti, ale bohužel to nestačí. Daňové orgány musí nad rámec toho si vyměňovat ještě další údaje a musí už spolupracovat. Nadnárodně působící podniky, které mají své sídlo v EU, anebo alespoň jsou v EU podnikatelsky činné, by měly informovat o příjmech v jednotlivých státech a povinně by měli informovat o zaplacených daních. A to by měly být informace, které nebudou k dispozici pouze daňovému orgánu, ale široké veřejnosti. To by zvýšilo důvěryhodnost občanů v daný daňový systém konkrétního členského státu. Navržená směrnice o boji proti vyhýbání se daní a e, souvisejícím praktikám by měla být podle mého názoru formulována co nejneutrálněji a pro podniky ze zahraničí je zapotřebí zajistit, že nebudou vznikat nové mezery v legislativně, aby se podniky vyhýbaly daní v těch státech, kde je daň vyšší. Je potřeba, aby daňové ráje po celém světě byly vystaveny náležitému tlaku, aby neexistovaly již hospodářské důvody, proč by firmy přesidlovaly právě do těchto lokalit. Děkuji vám. Donc nous allons revenir maintenant. Děkuji. A nyní Evropský parlament. Máme jenom jednu žádost o slovo ze strany národních parlamentů a máme čas. To znamená, pokud někteří z vás, kteří ještě se nezapsali a mají zájem, nebo ti, kteří již hovořili ještě jednou, by chtěli hovořit, tak prosím, je zde ta možnost a každý má možnost se vyjádřit dle své úvahy, protože čas máme. A teď mm, zatím se mm, vrátíme k Evropskému parlamentu a za EKR pan Bernd Luke má slovo. Tři minuty. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Entschuldigung, ich bin heiser. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, já se omlouvám, ale jsem ochraptělý a vlastně nevím, jestli vůbec můžu mluvit. A tak na Kypru jste se nachladil, ano? No asi ano. Dámy a pánové, já se o to přesto pokusím. Jsem velice rád, že zde panuje taková souhra. Nebo, ne, nezlobte se, já to asi nezvládnu. Nezlobte se. It's a pity. To je škoda. Jestli ještě někdo jiný za tuto frakci? Ne, teď ne. Michal Tojder. Jsem tady. Soll ich jetzt modestement au dernier rang. Genau. Donc, euh, Dankeschön. Michael ja, sehr geehrter Präsident. Je v poslední řadě. Michal Tojder z ALDE. Tak vážení kolegové za eh, frakci ALDE, alianci liberálů a demokratů bych eh, upozornil na to, že výsledky výboru TAX 1 a projektu BEPS pro nás znamenají prakticky dvě věci. Za prvé, toto téma už nemůžeme řešit na národní úrovni. Na to upozornil už kolega Petr Zimon. A to znamená, že kdo si myslí, že se národní legislativou vyhne agresivnímu daňovému plánování, podléhá iluzi. A proto je zde i ten apel, aby se věci řešily společně na evropské úrovni. Nejen jako národní státy, ale aby evropské instituce našly závazný právní rámec. Jinými slovy, v národních parlamentech by se mělo velice přesně analyzovat, zda konkrétní národní implementace kroků BEPS stačí k tomu, aby se eliminoval problém agresivního eh, daňového plánování. Kolega z, ze sněmovny Lordů upozornil na to, že nejsou jasné definice toho, co to je vyhýbání se daní a co to jsou daňové uniky. To je něco, co nás také zaměstnává. My jsme toho názoru, že je potřeba zde přeskoumat hlavně dopady na hospodářskou soutěž. Nejde o to, aby, já nevím, třeba v Irsku byla daňová sazba 12,5%, která nebude nikým spochybňována. Ono by bylo dobré, kdyby 12,5% sazba se mohla eh, takto eh, aplikovat. Nicméně komise společně s vyšetřováním eh, té otázky těch subvencí našla důkazy o tom, že částečně některé podniky svou daňovou sazbu snížily vlastně kvazi legálně na 0,05% a tím dochází ke zkreslení hospodářské soutěže. A to je něco, co nahlížíme velice problematicky. Je to právě otázka jako tato, kterou Evropská unie, a konkrétně Evropská komise jako nejvyšší daňový úřad, musí zohlednit, protože není možné, aby malé a střední podniky, a nebo třeba podniky velké, které ale nechtějí využívat ty mezinárodní eh, daňovo, jaksi úlevové modely využívat. A máme studie, které Eh, říkají, že malé podniky platí o 25 až 30 nad nich víc, tak aby zde docházelo k tomuto zkreslení. A potom je to otázka digitalizace v rámci globální digitalizované ekonomiky. V takové ekonomice je daleko těžší určit, kde přesně vznikla hodnota, kde vznikl zisk a kde by měl být tím pádem zdaněn. A do té míry odborníci na daně a vědci musí přemýšlet o tom, zda bychom do budoucna tu globalizovanou digitální ekonomiku neměli podřídit nějakému úplně jinému daňovému systému. Děkuji vám. No, Děkuji, milí kolego. A nyní dám slovo eh, panu Marleksovi van Rejovi ze Senátu Nizozemska. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, Mm-hmm. Děkuji za uspořádání této schůze, která jenom posílí dialog mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. První bod, který bych chtěl zmínit, je, že Evropská unie eh, není sama na tomto světě, tudíž celý ten projekt BEPS bude úspěšný, pokud ho podpoří i další členské státy OECD a především ty větší státy OECD, například Spojené státy americké či eh, Čínská lidová republika. A jak všichni z nás dobře víme, jedna z příčin toho nesouladu je e, především důsledek amerického daňového systému a americký kongres se zatím nedohodl na změnu režimu daně z příjmu právnických osob v USA. A jak víme, že eh, na eh, americké eh, firmy mohou tedy vlastně si kompenzovat tu daň, kterou zaplatí v zahraničí zápočtem ve Spojených státech pokud repatriují, repatriují své zisky a většina ale firm to nedělá, protože tady mají možnost odložené daně a to jsou právě ten důsledek toho, že ty 3 triliony, pardon, biliony a amerických dolarů se nachází mimo jurisdikce. A teď otázka, hm, Eh, eh, a nizozemský parlament toto podporuje. Evropská unie by měla eh, především urychlit ty návrhy BEPS, ale teď jde o to, aby Spojené státy udělali to tež, protože to je takový zvláštní paradox. Vyšší daně v Evropě by mohly vést k menším daním ve Spojených státech to asi nebude zrovna dobrá pobídka. A potom chceme, aby Eh, ten balíček proti obcházení daně eh, byl úspěšný, ale řekl pan Dašberg, a o tom se i jedná eh, v, v druhé komoře nizozemského parlamentu, aby to uspělo za nizozemského předsednictví, tak možná by bylo lepší, abychom čistě jenom aplikovali opatření BEPS, abychom nevyšleli si nějaké extra, nějaká extra opatření, jako například opatření switch over clause nebo opatření proti zneužívání, a i když to zatím jenom doporučení v tom návrhu Evropské komise. A v neposlední řadě rádi bychom i zdůraznili tři body. Za prvé, transparentnost je zásadní, tudíž zde vítáme činnost Evropské komise a Eh, nizozemský parlament již implementoval eh, eh, k prvnímu lednu ty zprávy podle jednotlivých zemí. Začali jsme si vyměňovat ta rozhodnutí o daňových různých výhodách s Německem třeba a také i pomáháme, apelujeme na rozvojové země, 23 rozvojových zemí by měly také zlepšit své daňové předpisy a bojovat proti zneužívání daní. Jednovarování ambice jsou dobré zde, jak řekl španělský kolega, ale musíme být realisti. Ehm, my zavádíme spoustu nových eh, pravidel nařízení a musíme eh, ale zajistit, aby finanční úřady to mohly aplikovat. A máme my na to zdroje ve všech státech EU, aby se to efektivně aplikovalo a především tam, když finanční úřady musí spolupracovat. Ono je hezká taková automatická výměna eh, informací, ale musí tam být státní úředníci, kteří to všechno budou schopni strávit. Děkuji, pane předsedo. Vaše poslední poznámka je velmi případná. A samozřejmě ten problém neexistuje ve stejné míře ve všech 28 členských státech. Vracím se k Evropskému parlamentu za Fabio De Masi za Evropskou levici. Děkuji vám. Já si myslím, všechny ty úniky LuxLeak a Panama Leaks nám všechny pomáhají. A já bych na tomto místě jménem eh, levicové eh, frakce rád poděkoval eh, za to, že se, tyto, že se tato témata otevírají a že se o nich diskutuje. Protože to ukazuje na jaksi paralelní společnost těch bohatých, mocných, nadnárodních koncernů. A já upřímně řečeno si nemyslím, že se můžeme upřímně dívat do očí malých podnikatelů, když víme, že platí o 25% víc na daních než třeba Google nebo Amazon. Některé kroky měly jít e, správným směrem, ale bohužel nakonec nešly. Například Panama byla odstraněna z, toho, e, z té černé listiny daňových rájů, hovořilo se například o zemích jako Nizozemsko, odkud utíká spousta peněz do daňových rájů a nikdo to neřeší. Máme celou řadu podobných daňových rájů, třeba v USA jako stát Delaware, který nezdílí daňové informace, ale třeba i eh, v Německu vidíme problematiku toho, že není možné vytvořit registr firm na PO Box. A tady nehovoříme pouze o e, jaksi vyhýbání se daní, ale hovoříme vyloženě o praví špinavých peněz, financování terorismu a tak podobně, což jsou všechno trestné činy. Rád bych zdůraznil to, co říkal britský kolega. Co se týká těch, e, to, toho informování o koncernech, tam musíme jít o krok dál. Já té černé listině nevěřím, protože už v roce 2009 byla téměř prázdná. Ehm, bylo upozorněno na to, že třeba Portugalsko má na té černé listině 75 různých entit, Německo nula. A mě by zajímalo, jak by to porovnání těchto černých listin vypadalo. Konec konců i v oblasti těch černých listin můžeme mít i eh, jaksi multilaterální dohodu, ale nesmíme eh, se na to vymlouvat, protože i USA proti Lichtensteinsku nebo Švýcarsku podnikly konkrétní kroky unilaterálně, protože zkrátka to považovali za vhodné. Je potřeba řešit také otázku eh, trestního práva, například eh, co se týká bank, které usnadňují eh, obcházení daní. To může mít dopady například jejich bankovní licence. Samozřejmě potřebujeme mít i stejný, stejný metr pro právnické osoby. Není možné mít podstatě firmy, jako je Google v Nizozemsku, kde v podstatě jediné, kam se můžete dovolat, je telefonický automat. Potřebujeme harmonizaci, ale také intenzifikaci daňových opatření, například pro případy, kdy se vůbec neaplikuje ani minimální daň. Děkuji. Merci, Děkuji, milý kolego. A vracíme se k národním parlamentům. A paní, slovo má paní Wouters za z poslanecké sněmovny Belgie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. A díky za výměnu názoru, která je nám umožněna s národními parlamenty. Samozřejmě nemůžeme než souhlasit s vámi. Je třeba ukončit ty možnosti daňových úniků, aby nadnárodní společnosti nemohly unikat daním. Musíme zvolit transparentnost a zdůrazňovat výměnu informací mezi jednotlivými daňovými zprávami. A to je věc nesmírně důležitá. A samozřejmě eh, v tomto rámci, v rámci administrativní spolupráce, je třeba využívat eh, zpráv po jednotlivých zemích. A to je změna, kterou skutečně vřele vítáme. Tento návrh Evropské komise zaručí větší transparentnost a umožní to lepší informovanost. A my plně podporujeme tento nový návrh, ale dovolím si několik drobných poznámek. Především si myslím, že se musíme podívat na ty nejmenší členské státy. Já vím, že velké členské státy se na to dívají jinak, ale malé členské státy eh, si musí udržet svou konkurenceschopnost. A proto je důležité, aby svrchovanost v oblasti fiskální byla zachována pro tyto členské státy. Samozřejmě nízké zdanění může být eh, výhodné pro malé a střední podniky. To znamená, že fiskální hospodářská soutěž by měla být možná. A kromě toho chci hovořit o vývoji v rámci OECD. Tam eh, to podporujeme, to je vynikající věc a jsme přesvědčeni, že třeba se ubírat tímto směrem, ale Evropa by neměla zavírat oči před tím, co se děje na světové scéně. Pokud komise ukládá povinnosti, které jdou dále než to, co je vyžadováno na mezinárodní rovně, tak je otázkou, zda neoslavíme své postavení ve světě. A samozřejmě by to nemělo být důsledkem rozhodnutí komise. A to se týká zejména malých a středních podniků v malé zemi, jako je Belgie. Malé a střední podniky jsou jednou z nejdůležitějších složek naší ekonomiky a veškerá naše opatření musí být eh, opatření, která nebudou zhoršovat administrativní zátěž pro malé a střední podniky. A pokud eh, budeme brát v úvahu tyto zřetele, tak bude možné spolupracovat dále a bude možné dosáhnout spravedlivého znadění, ale jak jsem řekla, pro malé země může být nízké zdanění výhodné. Eh, madam, já se vracím k Evropskému parlamentu. Za, za zelené pan Ernest Maragal. Děkuji, pane předsedo. My jsme si přečetli sdělení komise o opatřeních, jak se vyhnout únikům a obcházení daní, ale všichni víme, že tady nám hodně utíká voda, 100 eh, eh, miliony euro z veřejných rozpočtů nám unikají takto, ale eh, samozřejmě jde eh, o to, zda ta opatření nepůjdou pouze proti těm podřadným únikům a pan komisař hovořil o 700 eh, eh, milionech euro mm, ročně, mm, polovina evropského rozpočtu, anebo tedy mm, v podstatě to, co věnujeme na programy soudržnosti. A to se navíc dotýká i naší společnosti a my zde i máme eh, třeba tu otázku eh, těch royalties, těchto odměn a potom na druhé straně eh, další podniky, které jdou jinou cestou těch bonusů, jiné zase cestou tax rulings a jiné mají, používají jiné praktiky. Takže hm, zde, hm, tedy těch 700 milionů daňových uniků, to je v podstatě výsledek, eh, eh, eh, který znamená, že v podstatě členské státy Francie, Itálie, Španělsko přichází o 25 milionů euro na daních a, a nebo nemluvě o země Irlands, Irsko, Spojené království, Německo, Lucembursko, ty také přicházejí o spoustu peněz, i když jsou to vlastně takové daňové ráje. A to je nepřijatelné podle mě, vůbec individuálně to nechápu, že to je možné a proto je, nemůžeme pouze jít cestou nějakých částečných zveřejňování, třeba mít transparentnost i ty eh, seznamy daňových rájů a mm, mít eh, evropská opatření, protože pokud teda pořád ještě země budou mezi sebou soutěžit, pokud je o daňové sazby, tak bude existovat eh, tato nelegální praktika a bude existovat větší nerovnost. A my musíme, a pořád budou všichni eh, odcházet na Kajmany nebo Bermudy, kde se má za to, že eh, mm, miliarda euro tam údajně se skrývá. Zde my mm, mm, nemůžeme Eh, nemůžeme tedy eh, jít eh, pořád pokračovat v situaci, kdy budeme mít podobné Panama Papers a potřebujeme tedy proto více Evropy. My, národní, my chceme, aby národní parlamenty nás v tom podpořili, jak řekl zástupce španělského parlamentu, abychom vytvářeli vyšetřovací komise, něco podobného, jako teď máme v Evropském parlamentu, abychom skutečně reálně spolupracovali tedy s národními parlamenty. A já si myslím, že to je něco, eh, co dává určitou perspektivu v eh, příštích měsících naší parlamentní činnosti. Děkuji, děkuji. A nyní se vracíme k národním parlamentům a dám slovo, nebo já možná špatně teď vyslovím, omlouvám se, ze švédského parlamentu pan Daniel Sestračič. Tack så jättemycket och tack för ordet. Eh, det här har faktiskt varit över... Děkuji vám mnohokrát za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že bylo nad rámec našich očekávání, že by zde mohla snad proběhnout skutečná debata. Jsem velice rád, že se shodneme, že chceme zastavit eh, ty daňové úniky, ke kterým už dlouhou dobu dochází. Samozřejmě eh, zde je celá řada názorů, jak konkrétně by se to mělo dělat, ale jsem rád, že tady zazněla otázka transparentnosti. Chtěl bych poděkovat Fabiovi de Mázimu za, řekl bych, velice dobrý příspěvek do diskuze. Co se týká naší země, naše regiony a města, eh, pro nás je, myslím, velice důležité Eh, řešit to, co zmiňoval slovinský kolega. Tedy, že mnoho států mimo EU s tímto má také obrovské problémy. Myslím si, že jeden z hlavních nedostatků je, že se neřeší transparentnost. Nicméně transparentnost je zapotřebí, jak veřejná transparentnost pro veřejné novináře, právní odborníky a tak dále. Všichni musí mít k těmto informacím přístup. Ale je zároveň důležité vědět, které státy budou předmětem toho eh, country by country reportingu. Myslím si, že ta prahová hodnota je až příliš vysoká. Hovoříme o nějakých 40 milionech euro. A country by country reporting musí být skutečně veřejný, musí to být globální záležitost nad rámec 28 EU. Myslím si, že je to velice důležité, pakliže to má být účinné do budoucna. Musíme vyvíjet větší tlak na orgány, abychom měli k dispozici skutečně veřejné záznamy o tom, kdo je vlastníkem té či které společnosti. Děkuji. Za Evropský parlament Barbara Kapl za ENF. Děkuji, pane předsedo. Boj proti eh, obcházení daně a agresivnímu daňovému plánování eh, není důležitý jen v EU, ale konkrétně významný v členských státech. Naším cílem musí být mít je efektivní daňový systém, to znamená danit tam, kde dochází k hospodářské činnosti, zvýšit transparentnost a zajistit spravedlivé podmínky hospodářské soutěže. Už tu dnes zaznělo, že malé a střední firmy platí zhruba 30 víc na daních než nadnárodní koncerny. Národní rozpočty jsou zejména zasaženy agresivním dáňovým plánováním. Jak říká OECD, je to každoročně až 70 miliard euro z příjmu na daních, které odcházejí e, z e, daní, na, na daních v evropských státech a většina z toho pak teče do daňových rájů, jak nám ukázali Panama Papers. Iniciativa BEPS OECD je velice důležitý krok v, v této glo, globální problematice daňových úniků. A ten 15-bodový akční plán OECD obsahuje v podstatě trojí přístup. Jednak mezinárodní e, přístup k problematice danění, uzavření mezer v legislativě a transparentnost. Některé členské státy EU se už zavázaly k automatické výměně informací. Spojené státy v souvislosti s aferou Panama Papers již ohlásili konkrétní opatření. V lednu komise předložila eh, obsáhlý balíček pro boj proti daňovým únikům s těmi třemi již jmenovanými cíly a minulý týden eh, bylo oznámeno, že bude zaveden transparentnostní registr v rámci country by country reportingu pro eh, nadnárodně činné velké podniky, to znamená pro podniky, které jsou činné i mimo EU. Momentálně v Evropském parlamentu máme dvě aktuální zprávy, které se týkají transparentnosti a, vyhýba, a e, zabraňování vyhýbání daní. Jednak to je tedy ten country by country reporting pro nadnárodní podniky s celkovým obratem 750 milionů euro a výš. Je to nějakých 650 podniků, které by tímto byly zasaženy. A proto ECOFIN 8. března letošního roku odsouhlasil už to, že Country by country reporting bude povinný mezi členskými státy EU od roku 2017. Ovšem to stále nestačí. Ve skutečnosti potřebujeme celosvětové propojení národních transparentních registrů a potřebujeme celosvětový registr vlastníků firem na PO Box. To už tady také zaznělo z úst zástupců národních parlamentů. Potřebujeme čtvrtou e, směrnici proti praní špinavých peněz, a ta takovýto registr již předpokládá. Je také potřeba přeskoumat černou listinu daňových rájů, zpřísnit eh, lhůty a zavést opatření proti erozi daňového základu. A to zahrnuje všechny ty, ta, taková ta ex, eh, ty, ty, ty exit zdanění, eh, switch over clauses a tak dále. A já bych eh, chtěla poděkovat ostatním kolegům, třeba italskému kolegovi, za zmínění těchto otázek. Je potřeba samozřejmě vypracovat konkrétní definici i otázek, jako jsou digitální podniky. I to jsou úkoly pro nás do budoucna. Merci, Děkuji, milý kolego. Za Senát České republiky dávám slovo panu Bestovi. Kde je? Předsedo. Okay. Eh, já bych eh, eh, hovořil za naší horní komoru parlamentu České republiky, která se problematikou efektivnějšího korporátního zdanění důkladně zabývá. Ty návrhy směrnic Rady a sdělení komise ještě budeme v Senátu dlouze diskutovat ale v zásadě podporujeme obecně potírání obcházení daňových povinností u právnických osob, neboť to poškozuje podnikatelské prostředí vytvářením nerovných podmínek hospodářské soutěže a oslabuje hospodářský růst a samozřejmě snižuje příjmy národních rozpočtů. Eh, podotýkáme ovšem, že oblast přímých daní náleží do kompetence jednotlivých členských států Nicméně s ohledem na potřebu koordinovaného přístupu ke zdanění nadnárodních koncernů je zavedení společných pravidel v této oblasti žádoucí. Jsme eh, u nás v Senátu toho názoru, že návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňových povinnostem, obsahuje vhodná opatření potřebná k boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Mnohé už tady byly jako řečeny. Eh, upozorňujeme, že v návrhu není stanovena délka transpoziční lhuty a v České republice si případné zavedení této směrnice vyžádá poměrně zásadní úpravy legislativy a proto bychom navrhovali eh, transpoziční lhůtu, eh, aby byla stanovena v délce 24 měsíců. Podporujeme novou vnější strategii pro efektivní zdanění a proces zlepšování dobré daňové správy formou společného přístupu států a třetích zemí, států Evropské unie a třetích zemí, jakož i snahu komise posílit spolupráci s mezinárodními partnery v boji proti daňovým únikům. A samozřejmě k tomu, jak už taky tady eh, bylo prezentováno, eh, souhlasíme s tím, aby byl vytvořen seznam států umožňujících daňové úniky prostřednictvím agresivního eh, daňového plánování na úkor dalších, řekl bych, slabších ekonomik. Dále je třeba vytvořit tlak celé Evropské unie na tyto daňové ráje a nakonec eh, by byl dobrý i seznam nadnárodních společností, které využívají daňové optimalizace a jsou v tom zahrnuty i banky. Děkuji. Děkuji vám za Evropský parlament paní Ana Gomeš. Ano, opravdu. Víme, co bychom měli dělat. A my jako Evropský parlament spolu s Národním parlamentem musíme být mnohem aktivnější a musíme vyvíjet tlak na naše vlády a na evropské instituce, aby udělali to, co je třeba. A mohu zde změnit sedm věcí společný černý seznam Evropské unie daňových rájů. CBCR, ale nikoli, jak to navrhuje komise, nikoli, nikoli omezené na činnosti nadnárodních společností v Evropské unii. Musí to být celosvětové, jinak to bude kontraproduktivní a bude se jim to líbit, půjdou jinam a nebude to řešit problém pokud eh, se pouze omezíme na aktivity v evropském prostoru. A samozřejmě otázka Prahu. Nemělo by to být 750 milionů, mělo by to být mnohem méně, abychom zajistili skutečnou kontrolu. A samozřejmě klíčová otázka veřejně dostupné centrální rejstříky společnosti, abychom věděli, kde jsou tedy reální vlastníci průmyslu a podniku. My víme, že se to netýká pouze daňového úniku. Jde také o boj proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz, terorismu, který využívá offshore systém. A nemůžeme to umožňovat nadále, protože ohrožujeme bezpečnost našich občanů a naše vlády jsou v moci kriminálních zájmů pokud toto nebudeme řešit. A musíme aktualizovat tu směrnici proti praní špinavých peněz, protože, která je dokonce ještě i nevstoupila v platnost, protože už tam jsou mezery. A vlastně pomáháme systému utajování, který je nebezpečný. Za čtvrté potřebujeme, a to souvisí, netýká, net, netýká se to pouze společností, ale také nadací a svěřeneckých fondů. A některé země zabránily tomu, aby svěřenecké fondy byly zahrnuty a mimo jiné Spojené království, eh, a není to žádná náhoda, jurisdikce v eh, ostrovech v eh, Lamaňském průlivu a jinde samozřejmě společné království prostě musí řešit to, co se zde děje, ten nepořádek. A já vítám v tomto směru to, co zde zaznělo, abychom musíme vítat to, co se zveřejnilo v rámci Panama Papers. Banky musí zveřejnit své vztahy k firmě Mossack Fonseca, ale není to jediná společnost, která poskytuje tyto služby. Byla to až čtvrtá společnost pořadí, ale musíme tak postupovat u všech bank a společností a samozřejmě s veřejnění tedy vlastně svých třetích zemí a víme, že zde jsou obrovské prostředky, které jsou uložené anonymně. A konečně a ano, harmonizované minimální zdanění, protože pro Portugalsko je Nizozemsko skutečným daňovým rájem. 60% našich kotovaných společností mají svůj, svůj daňový cíl v Nizozemsku. Nejen proto, aby ne, neplatili daně, ale ne, ne, aby nemuseli přiznávat prostředky, které získávají odinut. A vlastně pomáhají krást prostředky z jiných zemí. V tom v tom nemůžeme pokračovat a je třeba zavést společný daňový základ pro podniky. A konečně poslední věc, ještě ta sedmá. Musíme do TTIPu se, se Spojenými státy zavést kapitolu, která se bude týkat eh, zahraničních investic a bude tam povinný BEPS, nic méně, ne, nic menšího. Vy asi nechcete usnadnit jednání. Timo Araka opět požádal o slovo. Timo. että saan ilahduttaa suomalaisia. Já jsem chtěl ještě slovo, abych mohl udělat radost tlumočníkům, aby si poslechli finštinu. Ano, samozřejmě zde mm, mm, tato akce je velice důležitá. Příklad toho je, že třeba finská vláda zveřejnila své cíle EU a mm, také i daňová opatření vidí pozitivně, ale nicméně v této zprávě je i mm, Eh, prostor pro takové domněnky, že mm, to by mohlo ohrozit konkurence schopnost eh, na národní úrovni. Otázka, jak teď budeme definovat konkurenceschopnost? Není to nějaká výmluva? Ehm, mm, samozřejmě situace, mm, ekonomická situace teď je ve Finsku velice špatná, proto je zde takové pokušení si myslet, že krátkodobě bychom eh, eh, mohli poškodit naši ekonomiku. Samozřejmě lidé jsou proti agresivnímu plánování, proti obcházení daně, protože si myslí, že to je nespravedlivé, ale my bychom měli ještě více zdůrazňovat tu dimenzi spravedlivé konkurence. My zde nehovoříme z krátkodobého pohledu o mm, výnosech, ale dlouhodobé eh, výhody tam budou. I mm, konkurenceschopnost na národní úrovni a i eh, krátkodobé zájmy mm, samozřejmě jsou také legitimní, ale firmy, především ty chtějí eh, Eh, předvídatelnost daňových režimů a daňových sazeb a pravidel. A to by měl být i účel Evropské unie. Bez předvídatelnosti nebude nikdo akceptovat, že to je něco, co je dobré pro dlouhodobou konkurenci. Je třeba tedy řešit samozřejmě ty škodlivé, škodlivou daňovou konkurenci. A děkuji. Já nevidím nikoho, kdo by ještě chtěl slovo. Dobře. Lord Davis má uh, uh, právo na odpověď, protože tady zazněla na adresu uh, Spojeného království um, kritika, tak prosím, Lorde. Já děkuji kolegům za poznámky, připomínky, které zde zazněly, ale na pana Questa mám otázku. Pane Quest, pane Kveste, vy si eh, berete, vy si děláte poznámky mm, z připomínek poslanců, ale já jsem v, ve svém eh, projevu řekl, že důvodová zpráva té směrnice, která se týká zveřejňování informací o daně, daně z příjmu, tak na první stránce stránce 20, ta hovoří o cíli, cíli, což je veřejný dohled nad placením daně a mm, e, nad tím, kde se e, realizují zisky a kde se hovoří i o e, veřejném zveřejňování těchto, zveřejňování těchto informací. A potom odstavec 2, 3, 4 hovoří, že ale tyto informace se nebudou zveřejňovat veřejnosti, takže já se ptám, tady eh, chce, je ten cíl zveřejňovat ty informace nebo ne? Já se ptám pana Kvesta, já si domnívám, že hm, Tady přece jde o to, aby ty informace byly dány k dispozici finančním úřadům, ale eh, je to důležité přece pro veřejnost jako takovou, aby opět vznikla důvěra eh, a, a mají mít, lidé přece mají právo také mít tyto informace. Děkuji, milý kolego. Ano, samozřejmě pan Kvester určitě si eh, zapsal konkrétní otázky, jako ta vaše, kterou jste zopakoval, a i určitě si zapsal všechny připomínky ostatních a bude na to reagovat. A teď ještě poslední řečník Miguel Viegas za Evropský parlament. Děkuji. Já mám veli- pár stručných poznámek. Za prvé, bych chtěl poděkovat organizátorům za toto setkání, které je podle mě velice důležité. Ale jak my to vidíme, o co především tady jde, ta klíčová otázka je, zdáli zde existuje politická vůle eh, tento problém skutečně řešit. To je klíčová otázka. A politická vůle musí existovat i v členských státech, protože tyto, tato problematika, tato agenda je pořád v kompetenci členských států, což je dobrá věc. A je zde konsensus. Tady nehovořím o harmonizaci daňové sazby, to je jiná věc, ale tady jde o ten princip, že zisky se budou zdaňovat tam, kde se realizují. A samozřejmě Měly by se zdaňovat podle pravidel, o kterých rozhodne vláda dané země, kde se zisky realizují. A všechno, co vyplynulo ze stávajících a minulých skandálů, tak to ve mně vzbuzuje otazník, zda existuje reálná politická vůle protože banky pořád eh, operují v daňových rájích a každá země často má svůj takový vlastní daňový ráj, takže já myslím, že tady bychom měli změnit eh, i formulaci, když někdo řekne ráj, no tak to si představíte exotickou zemi, ale většina daňových rajů existuje v Evropské unii a jak si mm, v kompe- jsou v kompetenci národních států, tak já se ptám, zda zde existuje politická vůle skoncovat s daňovými ráji. My i v portugalském parlamentu jsme přišli s touto eh, otázkou, třeba zvláštní daňový status Madeiry. Takže a nic se s tím neděje. Já se tedy ptám, zdali skutečně eh, chceme splnit tento cíl, je politická vůle nebo ne. Eh, je třeba přijmout politické rozhodnutí a tato diskuze mm, s poslanci z různých států, to je pozitivní krok. Určitě to přispěje k tomu, že tento koncensus začneme budovat, nebo alespoň, že se vyhneme situaci, že neustále se odkládají rozhodnutí. My pořád čekáme a čekáme, že sousední země bude jednat jako první. A tentokrát ale potřebujeme Eh, spolupracovat a překonat překážky. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem, kteří přispěli do této velmi bohaté diskuse. A než eh, dám slovo panu generálnímu řediteli, aby doplnil informace a odpověděl na otázky, které byly položeny a oběma spoluspravodajům, dovolím si několik poznámek je to zřejmé, několik z vás to zdůraznilo. A my jsme to e, řekli v našem úvodu, jak předseda Duisenberg, tak já. Je to téma, kde kompetence náleží národním parlamentům. Oni rozhodnou, vy, kolegové z národních parlamentů, budete mít poslední slovo. A my jsme tu proto, abychom umožnili výměnu názorů, abychom vám umožnili vzít v úvahu evropskou a mezinárodní dimenzi národních rozhodnutí a také budeme dbát, abyste dostali veškeré informace, které budete potřebovat, zejména z komunitárních institucí. Všichni se shodnou, aby řekli, že současný systém má za následek flagrantní nespravedlnosti a v průměru malé a střední podniky platí více daní, přibližně o 30% více než na národní podniky a byla zmíněna diskuse, zejména paní Wouters, zda je možné skutečně tomu rozumět tak, že menší země mají jiná pravidla než země větší. Zda velikost země je relevantním kritériem. Je to otázka, kterou náš dočasný výbor parlamentu si položil a přehlédl situaci v Evropě a několikrát nám bylo řečeno v některých zemích, že je legitimní, aby malé země mohly využívat eh, metody, které velké země nevyužívají. Tady máme velký otazník v Evropské unii. S tím, že některé velké země konec konců stejně využívají tyto metody, co je to velká země, jak vypadá malá země. Země, která má více než 10 milionů obyvatel, se tváří jako malá země. Oproti Maltě nebo Lucembursku to není tak jisté. Je velikost relevantním kritériem, ale je jisté, a tady myslím, že se shodnou všichni, daňová soutěž je nevyhnutelná. A podle jednotlivých politických stran je to pozitivní či negativní, ale je to nevyhnutelné. Je-li to nevyhnutelné, tak uvnitř Unie a na světové úrovni musíme zajistit, aby tato soutěž respektovala pravidla, která žádáme od konkurence po, ve všech ostatních oblastech. A v Evropské unii jako na světové úrovni, pokud jde o fiskalitu, zejména zdanění podniků, a o tom hovoříme dnes, tato soutěž je nekalá, nerovná a zastřená. A nemůžeme veřejně odůvodnit, že některé státy kradou daňové výnosy sousedům, mimo jiné uvnitř Evropské unie. Pokud to veřejnost neví, tak je to možné. Ale jakmile se to veřejnost dozví, tak už to možné není. A po skandálu LuxLeaks, po Panama Papers a přijdou další je třeba si uvědomit, že Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů, které zveřejnilo LuxLeaks a Panama Papers má několik desítek novinářů a další skandály se objeví, takže veřejnost už prostě nesnese některé situace, které mohla snášet, proč o nich nevěděla. Takže se shodneme na tom, abychom připomněli, že to je v pravomoci národních parlamentu, všichni chtějí bojovat proti nespravedlnosti. A je třeba upřesnit, co jsou tedy rovné podmínky a co je fiskální soutěž transparentní a poctivá a spravedlivá. Všichni se shodnou na transparentnosti a my jsme dobře rozuměli vyjádření pana Araky, jak to je uplatňováno specificky ve Finsku velmi přísně. A to, co Panama Papers ukázali zcela pozoruhodně, my jsme to věděli a tady máme důkazy, které jsou ještě průkaznější. Tedy existuje možnost v určitých jurisdikcích vytvářet řetězce, tedy fiktivních podniků a využívat modelu svěřeneckých fondů, které jsou možné v některých zemích a ne v jiných, které mají právní a fiskální eh, dosah někde a někde ne, jsou transparentní a zcela netransparentní jinde. A to je evidentně oblast, kde bude třeba jít dále, než to, co probíhalo až dosud. Pokud jde o významu černého seznamu, tedy nespolupracujících států či jurisdikcí, tak e, názory se liší. Všichni jsou v zásadě pro, ale někteří o tom pochybují. Existovaly v minulosti seznamy a nebyly z toho vyvozeny závěry. Tady nám možná pan Quest eh, řekne, protože Evropská komise se bude muset dohodnout s OECD a bude schopná přesvědčit 28 členských států, aby ten seznam byl jednotný a aby z něj plynuly jednotné důsledky. Protože pokud bude seznam a nebudou žádné důsledky z toho vyvozeny, tak to nebude sloužit. Lord Davis položil otázku, Michal Torar připomněl, že jsme se pokoušeli se zabývat touto otázkou a zatím jsme neodpověděli jasně. Jaký je rozdíl mezi tax avoidance a aggressive tax planning? Je zřejmé, že tedy daňový únik, to je protizákonné, definice je jasná a má jasné právní následky, ale existuje skutečný odborný rozdíl a můžeme vyvodit odlišné zacházení fiskální i právní z vyhýbání se daní a z agresivního daňového plánování. To je otázka, kde nejsme zatím schopni přesně odpovědět, ale i zpravodajové nám mohou poskytnout svůj názor. Zazněly hlasy různé, které se vyjádřily k harmonizaci daňového základu a k CCTB, případně k CCCTB, s tím, že obě otázky vyvstanou po sobě. Evropská komise chce předložit návrhy nejdříve u zásady, že bude stejná definice zdanitelného zisku. A pokud dospějeme na toto téma, to je to CCTB, tedy společný podnikový daňový základ, a potom nastane otázka, daňový základ je stejný, ale sazba daně se bude lišit. A je třeba si položit otázku, zda nadnárodní, kde je nadnárodní podnik zdaněn. Všichni zde uvedli že zásada by měla být taková, že podnik je zdaněn tam, kde má své aktivity, uměrně svým aktivitám, ale my víme, že definice aktivity je obtížným tématem a prozatím podle umluv OECD se kombinuje obrat, zisk a stavy zaměstnanců a některé nadnárodní podniky jsou tak uspořádány, že některé ceřiné společnosti, které nejsou fiktivními společnostmi, jsou skutečně podniky s několika stovkami či tisíci zaměstnanců, strukturálně nemohou generovat zisk a znamená to, že v takové zemi tedy žádná daň ze zisku bude uhrazena. A potom máme obrovský problém, který zazněl z úst řady z vás, a to je problém nový, kdy bude třeba hodně pracovat, tedy digitální ekonomika, digitální platformy, zejména digitální platformy, jejichž skutečné bohatství pramení z údajů, z dat, avšak dnes nejsou zdaněny úměrně datům, které pocházejí z těchto zemí. A tudíž jejich příjmy, jejich zisky nejsou zaučtovány uměrně počtu dat. Takže je zřejmé, že digitální ekonomika vyvolává zcela nově problémy účetní, problémy definování přidané hodnoty a na základě toho také problém fiskální. Ale tady musí promluvit ekonomové. A až tedy ekonomové provedou analýzu tedy přidané hodnoty digitálních platform, tak zjistíme, jaké dopady, tedy daňová zpráva a daňo, tedy ten, kdo ukládá daně, tedy zákonodárce a státy a parlamenty, a to se bude týkat DPH, ale také přímých daní, tedy kolků a dalších typů fiskality. Pan Kvest si poznamenal, že zazněly i eh, poznámky týkající se pomalosti výměny informací mezi členskými státy. Po řadu let existuje mnoho dohod, které jsou bilaterální, anebo v rámci Evropské unie, tedy v rámci skupiny pro Code of Conduct, pro výměnu fiskálních informací. Od loňského roku máme směrnici, která učiní povinným předávání informací o daňových dohodách. To bude plně platit od 1. ledna ale prozatím systémy informací jsou zdlouhavé. Byla požná otázka několika poslanci, která se týkala uplatňování v EU doporučení projektu BEPS. Zda je třeba se držet těchto doporučení, anebo zda je třeba jít dále, jak navrhuje Evropská komise. A návrhy týkající se technicky vzato takzvaného switchoveru, to vyvolává určité otázky u některých zemí a podniků. A poslední poznámka, jak řekl pan Van Rey a předseda Duisenberg, to zmínil také ve svém úvodu. Nejsme sami na světě. Nejsme sami na světě a to je důvod, a já to opakuji, spolu s OECD pořádáme jednání tohoto typu i s dalšími světovými parlamenty 2. května v sídle OECD v Paříži. A uprostřed května delegace našeho dočasného výboru TAX pojede do Washingtonu a setká se jak s ministerstvem financí, tak s americkým kongresem. A na toto téma tedy americký kongres byl zcela nezaujat těmito problémy. A my jsme se pokoušeli o kontakt s námi, oni nám velmi slušně vysvětlili, že nám do toho nic není. A od té doby se věci značně změnily díky záměru toho, čemu říkají Americi inversion, tedy přesun sídla eh, farmaceutické společnosti Pfizer do Irska. A to vyvolalo velké emoce ve Spojených státech a je to zmíněno také v americké volební kampani. A federální vláda ohlásila některá opatření, která by poškodila tyto přesuny, tedy znevýhodnila tyto přesuny v následujících týdnech a zřejmě by to zabránilo v eh, společnosti Pfizer realizovat svůj záměr. A zejména, to nás zajímá, tedy kongres, sněmovna reprezentantů i senát, se rozhodli, že budou řešit tento problém a uspořádají slyšení a velmi pozorně se zabývají doporučením OECD. Takže my využijeme tuto příznivou situaci, abychom se sešli s americkými zákonodárci a představíme jim stanovisko či stanoviska Evropy, abychom měli jistotu, že pokud budeme směřovat k uplatnění v našich zemích doporučení OECD a uvnitř Evropské unie doporučení Evropské komise týkající se specificky a výhradně Evropské unie, tak nejsme naivní a to neohrozí naše konkurenceschopnost vůči našim konkurentům. Ale naopak, na základě větší jasnosti, spravedlnosti a jednoduchosti. To posílí naši konkurenceschopnost. Tedy, pane Queste. Uh, um, uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, díky za zajímavou debatu a zajímavé komentáře. Já se pokusím svůj závěr rozdělit na tři témata, třeba odpovíme na některé otázky, které se k ním zde objevily. Ta témata jsou potřeba jednat, úroveň našich akcí a nakonec dopad na hospodářství. Co se týká toho, co je potřeba udělat z diskuse, z různých hlasů, z různých způsobů vidíme, že je důležité něco dělat pakliže chceme ten problém erodování daňového základu a ztrátu příjmu řešit. No a tím jsme se pak dostali k tomu, co to vlastně je skutečné zdanění, daňový základ, daňová sazba a tak dále. Byla to diskuze velice zajímavá. Pokud to propojíme s různými druhy názorů, které předkládáme, abychom toto řešili, no tak ta první sada návrhů v tomto balíčku se přesně týká těchto problémů. Možná, když dovolíte, zareaguji na tu otázku definicí. Já nevím, jestli to právně zvládnu perfektně, ale je to takové kontinuum, kde na jedné straně máme eh, daňové úniky a pak, co to vlastně je, to vyhýbání se daní, co to je agresivní daňové plánování a jak to budeme řešit. A to je podstata té debaty, kterou zde vedeme, protože je jasné, že určité formy vyhýbání se daní mohou být i legální. A v podstatě ta nejneutrálnější forma z toho je využívání těch pobídek a všeho, co je k dispozici, což je v pořádku, pokud je to transparentní a spravedlivé a dostupné všem, ale pak se dostáváme do takové šedé zóny, kterou bychom mohli definovat jako využívání eh, nějakých drobností, nedopatření nebo mezer v zákoně takovým způsobem, který je vlastně už zneužitím. No a agresivní daňové plánování, to je taková ta nejsofistikovanější forma toho vyhýbání se daní, kde aktivně využíváte mezery, což třeba vede k takovému dvojímu odečtu nebo dvojímu nezdanění a využíváte zkrátka takovéto mezery v zákonech ke svému prospěchu. No a tím se pak dostáváme k té diskusi o spravedlnosti, o férovosti a konkurenceschopnosti, protože my se tady snažíme zajistit, že danění bude spravedlivé, efektivní a že zajistí hospodářskou soutěž mezi jednotlivými aktéry na trhu. Takže tady pro mě jde o to, abychom se vyhnuli mezerám vyhnuli se tomu, že komplexnost daňového práva se bude zneužívat k tomu, aby se obcházela spravedlivá daňová soutěž. Ta diskuse rovněž zmínila, že je důležité vyměňovat si informace, transparentnost. Je dobře, když slyšíme takovouto podporu těmto návrhům, které jsou teď v procesu přijímání a které se týkají výměny informací. Jak tu zaznělo, my už máme opatření pro automatickou výměnu informací pro daňové rozhodnutí, to bylo schváleno v loni, máme politickou dohodu ohledně výměny informací a country by country reporting mezi jednotlivými daňovými orgány. Ano, a to není veřejné, to je skutečně jenom mezi daňovými orgány. A pak z minulého týdne máme návrh o country by country reportingu, který by byl veřejný, nebo má být veřejný. Já se musím zaměřit na to, co Lord Davis říkal o, tom, eh, o té formulaci, nicméně ty informace mají být veřejné. Probíhala zde široká diskuse o pokrytí, rozsahu a prazích pro tento návrh. A to je naprosto normální. Eh, Komise učinila návrh, je v politické doméně a je součástí procesu diskuse, aby se zajistilo, že najdeme řádnou rovnováhu při přijímání tohoto návrhu. Ale myslím si, že je potěšující vidět, jak silnou podporu ze všech stran politického spektra tento návrh má, že chceme zajistit náležitou transparentnost a chceme zajistit, aby Evropská unie hrála svou roli při implementaci těchto globálních dohod. My se zavazujeme k tomuto dále přispívat. Rovněž se hodně diskutuje o černých listinách. Budou fungovat, nefungovaly, budou fungovat, můžou vůbec fungovat. A to je ošemetné. Asi jste Eh, viděli, že už v lednu na toto padl návrh. Chtěli jsme posílit způsob, jaký můžeme zajistit, že budeme podporovat ehm, dobrou zprávu daňových věcí, regulací, a nebo tím, že budeme uvádět na seznam země, které s námi nespolupracují. No a teď máme poměrně explicitní propojení mezi tím návrhem z ledna a mezi tím country by country reportingem z minulého týdne. Chceme zajistit ještě více transparentnosti u těch uvedených jurisdikcí. A teď samozřejmě musíme zajistit, že ty dvě věci budou kolo terminus a že budeme mít efektivní eh, jaksi režim uvádění těch jurisdikcí na seznam, ale já si myslím, že už se nachází pomalu, ale jistě politická vůle, aby k tomu došlo, takže ty dva procesy se snažíme skloubit. pokud vás mohu přerušit, jaká by byla sankce? Já předpokládám, že asi tam bude nějaká společná sankce. E, jaká by byla sankce pro ty státy, které by figurovaly na černém seznamu? Měli by tím, ano, samozřejmě špatné jméno, ale to přece nestačí. Hlavní důsledky, praktické důsledky e, z toho vyplývající, že je někdo na černém seznamu. E, No, stručná odpověď je, že ten proces, který jsme navrhli, je diskutovat v rámci skupiny pro etický kodex za prvé, které země by měly být na tom seznamu uvedeny a pak odsouhlasit mezi členskými státy, jaké budou dopady. Takže my jsme na konec toho procesu ještě nedošli. Taková první odpověď je, že první sankce je to, že vlastně se musíte konfrontovat s tím, že jste uvedeni na černém seznamu, na černé listině. Což už vidíme z praxe, že je poměrně efektivní, protože země, které tam byly uvedeny, se chtějí za každou cenu jaksi oduvést z toho seznamu. Oni tam nejsou všechny, některé tam jsou, některé tam nejsou, ale myslím si, že jasně vidíme, že se musíme dohodnout na tom, jaké sankce budou na evropské úrovni nebo úrovni členských států. Musíme samozřejmě zohlednit i subsidiaritu. Takže i to je součást procesu, který činíme v rámci tohoto návrhu a společně s Evropským parlamentem a členskými státy to budeme muset dořešit. Lze představit, že se rozhodne, že banka, která má ceřinou společnost, Eh, v nějakém tom státě, který figuruje na černém eh, seznamu a mm, to znamená, ob, nebo obchoduje tedy eh, se touto jurisdikcí, nemá, mm, nebude mít právo již působit v Evropě? To je jednoduché zákaz podnikání. To jsou dost brutální eh, ustanovení, která přijal klidně kongres, americký eh, kongres a aplikuje tedy vůči nám, pokud ty eh, podniky obchodují se zemí na černém seznamu a třeba z jiných důvodů, ale takže možná to zůstane teoretické, všechny ty sankce. No, záměrem není zůstat na úrovni teoretické. Naším primárním cílem je zajistit, že budeme prosazovat eh, dobrou daňovou politiku a že budeme řešit problémy u zdroje, tak, abychom ty jurisdikce vůbec na ten seznam uvádět nemuseli. Pokud se nám to nepodaří, musíme nějaký takový seznam vypracovat, kterým jak si dostaneme ty firmy nebo země do hledáčku a zajistíme tím, že udělají to, co musí, aby vyřešili problémy. A to bude zahrnovat sankce ale tady se musíme jak si vyjádřit k otázce subsidiarity, protože ve finále to bude na členských státech. A to je právě součást té výzvy pracovat na této otázce na evropské, globální a národní úrovni najednou. Takže eh, pak ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, to je ta otázka hospodářské soutěže konkurenceschopnosti. Tady je jasné, že musíme zajistit, že v rámci předkládání těchto návrhů budeme ochraňovat hospodářskou soutěž. A tím se dostávám k otázce, zda bychom se zkrátka měli prostě řídit BEPS a nebo bychom měli mít nějaký čistě BEPS návrh a potom jakési návrhy BEPS+. Plus. Náš přístup byl představit komplexní návrh, který podle nás implementuje BEPS integrovaným způsobem, ale zároveň zohledňuje specifika jednotného trhu. A podle nás bylo rozumnější to udělat jaksi v jednotném návrhu, což jsme udělali v lednu. A zdá se, že na tomto základě postupujeme poměrně dobře, ale ve finále to rozhodnutí o tom, zda všechny ty aspekty zůstanou v jedné směrnici, jak jsme navrhli my, anebo zda se rozdělí na dva různé návrhy, jak eh, tady zaznělo z úst některých řečníků, to bude záviset na politické úrovni. A to je něco, o čem se momentálně diskutuje eh, pod záštitou holandského předsednictví. Uvidíme, jak to dopadne. Pokud vím, tak chtějí rozhodnutí někdy v květnu. Ale já doufám, že nějakým způsobem nakonec zajistíme, že všechny ty aspekty toho návrhu budou nakonec přijaty, protože jsou všechny relevantní a důležité v boji proti eh, vyhýbání se daní. No, já si myslím, že jsem pokryl většinu otázek, které jsem měl. Pokud ne, jsem si jist, že mi je připomenete. Eh, Děkuji. Takže konečné slovo naši koordinátoři, ne, zpravodaj je Pekofon. Thank you so much, chair, and... Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za skvělou diskusi dnes odpoledne. Myslím si, abych tak řekl, že nám toto ukazuje, že musíme dál diskutovat protože tady jsme dnes hovořili o celé řadě konceptů. Co to je agresivní daňové plánování? Co to je vyhýbání se daní? A třeba, já nevím, co to je atraktivita pro biznis, co to je konkurenceschopnost, co to je ještě zdravá hospodářská soutěž. To jsou všechno takové trendy, pojmy, o kterých musíme diskutovat. Já chci říct eh, dvě věci. Nejdříve si musíme zamést před vlastním Prahem. V 28 EU musíme zajistit, že máme rovné podmínky pro firmy na našich trzích, aby oni podléhali stejným pravidlům. A je důležité, abychom si navzájem nekradli příjmy z daní a abychom si tím vzájemně krátili jaksi daňový základ. To je taková provokace protože v Evropě dochází k erozi daňového základu v důsledku nespolupráce členských států. To je provokace pro běžné občany, pro malé a střední podniky. Protože oni pořád platí o těch 30% víc daní než velké korporace. A to ničí pracovní místa a ničí to podnikatelského ducha Evropy. Ničí to rozvoj a vývoj nových firm. Takže to jsou důležité věci. K tomu bych rád řekl, tedy, že si musíme zamést před vlastním pravem, Prahem. Samozřejmě daňová rozhodnutí, jsme rádi, že máme automatickou výměnu informací, ale i tady máme členské státy, kde existují různé daňové systémy, které by bylo možné vnímat třeba jako agresivní daňové plánování. Hovořili jsme o patent boxu, kde vidíme velké rozdíly napříč EU a je to něco, kde si musíme udělat pořádek. Udělat toho můžeme mnoho, nechci vymenovávat vše, zkrátka řeknu, že jsme ještě daleko od cíle. Za další, jsme součástí e, globálního světa s volným tokem kapitálu a investic. A jak tady někteří řekli, pokud si vezmete diskusy o korporátní daní v USA, tak pro mě je to fascinující, protože jsou biliony z příjmů eh, na korporátních příjmech USA, které se pohybují daleko za hranicemi USA, protože tam je poměrně vysoká korporátní daň. Takže i když Obama řekl, že to třeba není nelegální daňový únik, takže pravidla každopádně nedostačují. Komise dnes říká, vidíme zde mezery a ty je potřeba utěsnit. A to je legislativní práce kterou musí udělat národní parlamenty a pak také někdo na evropské úrovni. A proto bych rád řekl, že to ještě je před námi. Pak třeba otázka beneficial ownership. Nejde pouze o transparentnost, ale také třeba o nepřekomplikovanost. V rámci Panama Papers vidíme pravý opak, spoustu komplexnosti a za tou komplexností třeba můžete zjistit, kdo je majitelem svěřeneckého fondu nebo korporace nebo nějaké nadace, ale pokud to nikomu nedává smysl, tak mám to i k ničemu. Potřebujeme proto také jednoduchost kolem všech těchto pravidel. Co se týká reportingu zemi od země, to je samozřejmě něco, co parlament, Evropský parlament diskutuje. A pro mne jednoduchost pravidel musí platit pro eh, malé firmy i nadnárodní podniky. Musí to platit pro banky, to znamená veřejný reporting zemi od země. A mělo by to platit pro všechny ostatní také. Ale to je diskuse, která momentálně probíhá. Dále bych rád eh, řekl, že na základě dnešní rozpravy se my jsme, jsme, myslím, slyšeli velkou podporu toho balíčku proti vyhýbání se daní komise a e, pro ten projekt BEPS, což je základním kamenem naší práce. No a další kolo pak bude, aby Evropská unie byla jaksi vůdčím celkem v této diskusi na světové úrovni, jak v rámci OECD, tak v rámci G20. Myslím si, že je také velice důležité, například když se Cameron dohodl e, se svými vlastními jurisdikcemi, a to je velký kanál eh, daňových úniků, vyhýbání se daní, říkejte s tomu, jak chcete, tak si myslím, že tato úroveň spolupráce, kterou vidíme ve Spojeném království, je něco, co bychom všichni měli mít. To znamená i těch zbylých 27 států. Všechny státy by měly mít dostupné stejné informace jako Velká Británie. Potřebujeme efektivní spolupráci mezi 28 anebo pokud e, daňové orgány v členských státech mají informace o sobě, tak by je měly sdílet všem státům, a to bez prodlení. Například v rámci SwissLeaks jsme viděli, že některé e, daňové orgány v některém státě to nemají vůbec jednoduché, chtěli získat informace o svých firmách nebo o svých občanech. Takže e, toto mi všechno ukazuje, že máme před sebou ještě mnoho práce, ale máme potřebnou setrvačnost. No a úplně poslední věc. Minulý týden byl týden Panama Papers. A už dnes dostáváme zprávy od veřejnosti, tedy alespoň já. A oni říkají věci typu, no tak, zaječeli jste si hezky minulý týden, ale už je zase ticho. A já si myslím, že my máme skutečně společnou odpovědnost tuto veřejnou debatu držet při životě. To znamená nejenom, že se uspořádá nějaké slyšení tady v Europarlamentu, to je sice skvělé, je to užitečné, ale něco podobného se musí dít i v národních parlamentech. Protože naši občané mají pocit, že ta první vlna diskusí o Panama Papers skončila a už se neděje nic. Takže je potřeba ukázat, že se něco děje. Musíme jednat rychle, Evropská unie a komise musí postupovat rychle. A to možná daleko rychleji, než na co jsou zvyklé. Děkuji za diskuzi. Děkuji, Jepe. Mikael. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milí kolegové. Chci jenom doplnit eh, tři aspekty. Za prvé, měl jsem pocit, že kolegové z národních parlamentů si váží možnosti výměny názorů. A já jako jeden ze spoluspravodajů chci poděkovat eh, poslancům z národních parlamentů, že dorazili až do Bruselu, aby s námi jednali o tomto tématu. Druhá věc. Řada komentářů podporuje eh, návrhy a myšlenky, které zde zazněly a které byly zařazeny na programu. Kolegové z Polska a Francie byli pro CCCTB, což je jeden z nejdůležitějších záměrů z pohledu Evropského parlamentu. Více transparentnosti, to je věc, která byla široce předmětem schody a jedním z hlavních témat, které již bylo navrženo Evropskou komisí, a současně je to již realizováno. Třetí věc. Existují rozdílnosti, pokud jde o otázku, zda bychom měli mít pravomoci na úrovni EU, anebo zda by to mělo zůstat na úrovni národních členských států. A já bych rád eh, navrhl, abychom nevytvářeli rozpor u těchto věcí. Pokud se mě týká, jako jeden ze spoluzpravodajů, eh, základním zjištěním pro mě je, že otázka které čelíme, je otázkou, která poškozuje národní členské státy a vyřešení je v zájmu členských států, ale evidentně to nemůže být prováděno samotnými členskými státy. Musí dojít k mezinárodní spolupráci tak, aby to bylo pozitivní, aby G20 OECD to také převzala a Evropská unie může a musí sehrávat důležitou úlohu při řešení tohoto problému, zejména pokud máme na paměti to, že trh EU je ve znamení svobody pohybu kapitálu a to je dobrý argument, aby členské státy bojovaly ruku v ruce. A našli tedy společný přístup a závazný právní rámec, aby se zamezil agresivnímu vyhýbání se daně i daňovým únikům. Děkuji mnohokrát. Výborně, děkuji vám. Myslím, že jsme dobře pracovali. Na základě eh, této první výměny názoru budeme pokračovat v našich úvahách a v naší práci. A setkáme se tedy se všemi, kteří budou moci dorazit do Paříže 2. května na další meziparlamentní konferenci, která nad rámec Evropské unie zapojí i zástupce několika desítek národních parlamentů zastupující všechny kontinenty. Pokud jde o práci eh, našeho dočasného výboru TAX, vyústí v doporučení, která budou schválena Evropským parlamentem v červenci tohoto roku. Mezitím parlament rozhodl o vytvoření dalšího výboru, vyšetřovacího výboru, a to se bude týkat problémů odhalených eh, Panama Papers. Jak připomněl pan Duisenberg, nizozemské předsednictví si stanovilo jako cíl dospět k politické dohodě u celého balíčku, který se týká boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem do konce června. A pro informaci zástupců národních parlamentů chci doplnit, že v rámci eh, hospodářského výboru se zabýváme eh, zprávou z vlastní iniciativy o podvodech na daní z přidané hodnoty, že DPH je zásadním problémem pro všechny národní rozpočty, protože e, čelíme průmyslově organizovanému podvodu, který se týká té daně, která nejvíce vynáší v každé z našich zemí. A je to současně jediná, jediná daň, kde je daňový základ harmonizovaný. Pro zakladající členské státy Evropské unie je základ DPA harmonizovaný 40 let. Ale 40 let narážíme na takzvané karuselové podvody, které jsme zatím nedokázali ukončit a měli bychom se do toho pustit. Takže vám děkuji. Děkuji vám ještě jednou za účast. Přeji vám šťastný návrat do vašich zemí a těším se, že se opět brzy setkáme nad tímto tématem nebo nad jiným. Končím naše jednání a v tomto sále zahájíme práci opět eh, koordinátorů a zpravodajů i stínových, abychom vyslechli zástupce Kajmanských ostrovů. A nyní končím naše jednání.